Mesdames, Messieurs, bonjour, chers collègues. Nous allons commencer la session d'aujourd'hui. Euh, Dobrý den, dámy a pánové. Zahájíme dnešní jednání. Nejprve je to přijetí pořadu jednání. Má někdo k tomu jakékoliv připomínky? Není-li tomu tak, tak je tento návrh schválen. A pokud jde o sdělení předsedkyně, to proběhne zítra. To znamená, že se můžeme rovnou zabývat bodem číslo 3, a to je náš seminář. To je náš seminář kterého názvem nebo tématem je hlavní, jsou hlavní příčiny ženské chudoby. To je nesmírně aktuální téma a já si myslím, že naši hosté nám poskytnou mnoho, mnoho důležitých informací, abychom se mohli trošku orientovat na tomto tématu a pochopit, proč jsou to právě ženy, které jsou postiženy chudobou více než v případě mužů. A Rovněž dovolte teda, abych mezi námi přivítala prvního hosta. Bude to paní Agnieszka Geringer, která mezi nás přišla z Německa. A pohovoří o rovnosti pohlaví a hlavních příčinách ženské chudoby. Možná, jestli dovolíte, abych vám trošičku přiblížila paní Agněšku Geringer, bude to v angličtině. Agnieszka Geringer je výzkumnou pracovnicí v oblasti, eh, na univerzitě v Göttingenu v Německu. V červenci 2010 dokončila PhD eh, na univerzitě v Turíně. Společně eh, se Stefanem Klasem analyzovala ve svém posledním eh, dokumentu eh, záležitosti, které se týkají ehm, ženské problematiky v celé Evropské unii. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste mě pozvali k prezentaci této mé práce. Já bych vás samozřejmě ráda bych vám popsala jednotlivé oblasti tohoto workshopu. Ovšem ještě první úplně poznámka, než zahájíme dnešní téma. Pokud bychom neměli nerovnost v platech, tak by vlastně neexistovala ani chudoba žen. To znamená, že právě, právě tato problematika je propojena s chudobou žen. Prezentace, kterou jsem si připravila, je založená na výsledky, na výsledky projektu společně připravených s panem Stefanem Klásem a jinými kolegy z, naše, z naší univerzity v Göttingenu. Čili když se podíváme na genderově neutrální obrázek, Ano, hlavní teda problém chudoba, jakož i nerovnosti v platech. To jsou záležitosti, které rostou v celé Evropě. Zde vidíte na levé straně data. Na tomto levém obrázku vidíte nerovnost v příjmech a na pravé straně to je um, určitě, to je riziko chudoby, um, po sociálních transferech. To znamená, jak vypadá tento um, tento poměr po tomto odečtu. Oba tyto dva koncepty jsou propojeny, nebo má na ně dopad samozřejmě i uh, distribuce v uh, oblasti uh, příjmů, demografické změny um, a samozřejmě, že ve vědecké sféře probíhá mnoho diskusí, které se týkají těchto faktorů a toho, jakým způsobem mají dopad na tento koncept ženské chudoby. Když se podíváme konkrétně na problematiku chudoby, tak zjišťujeme, že je zde určitý obrovský genderový gap propast, pokud jde o chudobu v celé Evropě. Mezi určitými skupinami, věkovými skupinami a zároveň v čase se to mění. A na sledujících několika slajdech bych vám prezentovala data, ke kterým jsme dospěli v této oblasti. Čili když se podíváme na tuto propast, vidíme ty, ehm, to znamená, musíme propojit jednotlivé linky, tu ehm, plynulou eh, eh, linku, kterou zde vidíte, a tu čárkovanou. V rámci jednotlivých ehm, věkových skupin vidíte právě takovou genderovou propast, nerovnost, která ovšem v průběhu posledních let se zmenšuje. Vidíme v roce 2013, to znamená pro EU 27 i pro EU 15. Vidíte, že ten rozdíl mezi těma dvěma um, na obou těchto, v rámci tohoto grafu je mnohem menší v obou těchto obdobích. Vidíme, že v podstatě ta, ten rozdíl je zde bez ohledu na ten koncept příjmu. Uvidíte tuto referenční hodnotu, kterou jsme využili a která se mění v čase, ať už teda to nějak zafixujeme v konkrétním čase, tuto referenční hodnotu, nebo zda ex post nebo ex ante do toho zahrneme i sociální transfery. Pokud jde o věkové skupiny, z tohoto pohledu vidíme, že zatímco zde u dětí nevidíme téměř žádný rozdíl, tak pokud jde o chudobu, tak tento rozdíl se zvyšuje postupem času mezi 16 a 24 roky života. Vidíte už, že v této věkové kategorii je už veliký rozdíl genderový a zároveň u té eh, populace v pracovním věku vidíte obrovský rozdíl. Možná bych mohla ještě poznamenat to, že v té první věkové skupině pro děti, u dětí tam je to mnohem větší než u jiných věkových skupin. Gendrový, tato gendrová nerovnost se u starších pracujících snižuje a opět se zvyšuje v, eh, v důchodovém věku. Velice zajímavá je ta poslední skupina, to znamená důchodový věk naše, naší populace a vidíme, že chudoba v absolutních číslech nebo ta, ta úroveň chudoby se snižovala postupem času a vidíme zde určitou konvergenci, určitou konvergenci mezi jednotlivými eh, pohlavími. Ano, když se podíváme teda z genderového hlediska na chudobu, to, to je samozřejmě propojeno i s tím, jak vypadají naše domácnosti, ženy, muži žijí v různých uspořádáních tohoto typu. Vidíme, že většinou domácnosti, ve kterých teda mm, to řídí žena nebo, žije, nebo je odpovědná za tu domácnost, že tak tam ta situace je horší. Tam vidíme horší situaci, pokud jde o chudobu těchto domácností. Pokud jde o složení domácnosti, dovolte, abych vám ukázala ještě několik eh, diagramů na té na tom vyšším vidíte relativní zastoupení různých typů ehm, domácností. Například jsou to dvě, dva dospělí, poté je to domácnost s jednou, eh, kde je pouze jedna žena a třetí typ pouze jeden muž dospělý. A pokud jde především o samoživit, samoživitelky nebo samoživitelé, to je právě ta situace na tom dolním grafu. Zde vidíme následující situace, Zde vidíme určitě, ano, právě ten problém u samoživitelek, a těchto domácností, které, jak vidíte, už tam vidíme mnohem větší ohrožení chudobou než v domácnostech se samoživitám. Proč jsme se zaměřili na tento typ ehm, domácnosti? Právě proto, že domácnosti se samoživitelem či samoživitelkou mají právě často nebo se potýkají s chudobou. Pokud jde o ekonomickou situaci, hospodářskou situaci těchto domácností, vidíme relativní frekvenci asi devíti různých typů domácností, které se vidíme nebo které jsme sledovali v rámci eh, distribuce příjmů. Na základě tohoto grafu vidíme, že ten třetí typ domácnosti, ten třetí typ, to znamená starší ženy. A pátý typ, to znamená samoživitelka, domácnost samoživitelek. Tak zde vidíme v těchto dvou typech právě v té první části distribuce příjmu tyto typy domácností. To znamená, že tyto typy jsou nejvíce ohroženy chudobou na rozdíl od těch, kde jsou dva dospělí nebo více dospělých osob v těchto domácnostech, tak ty vidíme spíše na té vyšší eh, části eh, distribuce příjmu, to znamená s vyššími příjmy tyto domácnosti. Ta situace v rámci EU, vidíme to, vidíme i různorodou v různých eh, členských zemích, takový konkrétní obrázek, jestli dovolíte, dva příklady Bulharska. Starší ženy, tyto domácnosti, toto jsou právě eh, ty, eh, které jsou nejvíce ohroženy chudobou. Zatímco ve Švédsku vidíme to, že například i samoživitelé, to znamená domácnosti s mm, mužem, samoživitelem nebo samoživitelkou, ty rovněž čelí závažným problémům, protože se právě eh, nachází v té první části té distribuce příjmů. Data, která vidíme, samozřejmě jasně poukazují na genderovou dimenzi problematiky chudoby. My jsme se snažili nějak zjistit příčiny, hlavní příčiny tohoto jevu. Možná bych měla poznamenat, že jsou zde dva hlavní kanály, které mají vliv na relativní znevýhodněnost žen nebo genderově neutrální obrázky chudoby. První je právě to složení domácnosti a druhá se týká pozice různých typů eh, z domácností v rámci toho grafu distribuce příjmu. Pokud jde o ten první kanál složení domácnosti, můžeme říci, to, že genderový rozdíl v rámci chudoby nebo tento genderový prvek takže na to má vliv i určitý typ eh, domácností, samoživitelek nebo, nebo samotných žen, ať už je s dětmi nebo bez dětí, jsou to rozvedené osoby nebo starší ženy. Důležité je rovněž si uvědomit i to, že určitý ten, eh, určitá záležitost která se týká sňatku, to znamená, jakým způsobem dochází k um, spojení dvou osob, k tvoření domácnosti společných, což má dopad samozřejmě na chudobu nebo naopak na lepší příjmy. Pokud jde o politi- politického hlediska, zde to je spíše omezený obrázek, ten má dopad především na různé pozice v rámci uh, jednotlivých domácností u distribuce příjmů. Zde právě takové různé typy domácností, ve kterých žijí ženy, jsou patří mezi ty domácnosti, které mnohem častěji než eh, mužské domácnosti jsou na nižší ehm, nebo mají nižší příjmy. Samozřejmě, že to záleží na účasti na ehm, trhu práce, příjmech, distribuci příjmu. Když se podíváme například na no, účast na pracovním trhu, to by mohlo mít samozřejmě dopad na domácnosti. Ovšem ve většině případů, pokud by to mělo dopad na chudší domácnosti spíše než na bohatší domácnosti, tak by to mohlo samozřejmě poté mít pozitivní dopad i na snižování chudoby a distribuci příjmu. Pokud jde o příjmy, to je samozřejmě tržní diskriminace vůči ženám, často na pracovním trhu, která hraje zásadní roli v tomto ohledu. Čili s tímto fenoménem budeme muset dále pracovat. Úplně na závěr mé prezentace je důležité si uvědomit, že je zde skutečně rozsáhlý genderový rozdíl, pokud jde o chudobu a je to propojeno především, teda týká se to především um, domácností, žen. Pokud bychom chtěli zlepšit situaci těchto různých typů domácností, ve kterých žijí ženy, to by podle nás mělo skutečně, kdybychom reagovali na tuto problematiku, mělo by to ohromný dopad, pozitivní dopad i na snižování této, eh, tohoto genderového rozdílu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Já si myslím, že velice jasně popsala stávající stav žen v různých věkových kategoriích a proč teda se stávají nejzranitelnějšími a nejvíce vystavenými chudobě. Také bylo zmíněno, že to souvisí s nespravedlivým nebo nerovnoceným odměňováním a také na tom, jakém složení se nacházejí domácnosti. Zase jsou eh, jednočlené nebo je tam jeden rodič dítětem či oba partneři. Pokud máte otázky na první řečničci, um, máme čas na otázky. Paní Šuca, prosím, máte slovo. Děkuji, to bylo velice zajímavá prezentace. Věřím, že během dnešního odpoledne se dozvíme mnohem víc o tomto tématu. Faktem je, že bída má mnoho příčin a většina z nich je strukturálních, jako nezaměstnanost, nedostatek vzdělání, finanční podpory při výchově dětí, pak jsou také problémy s přístupem k zdravotnímu péči. Z těch grafů jsme viděli, že jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, což špatně souvisí s úrovní ekonomického rozvoje v dané členské zemi, bez ohledu na to, že jsme všichni členy EU. Když mluvíte o složení domácností, tak v mnoho zemích je, zemích je ten problém, že starší ženy, když opustí trh práce, tak je pro ně mnohem obtížnější se znovu integrovat do tohoto trhu. To je možná tématem další, disku, další diskusy. Kromě toho sociální zabezpečení neberou ohled dostatečně na ženy, které žijí v bídě a ty čelí větším problému než starší muži. Je tam mm, starší ženy čelí větším překážkám než muži. To je další téma k diskusi. Jak tedy eh, reintegrovat ženy na trh práce, ženy mají problém, když přijdou na pohovor, pokud jim je 45 až 50, nemají šanci. Proto mají problémy. Děkuji za prezentaci a myslím, že bychom měli eh, zohlednit složení domácností, ale také systém sociálního zabezpečení v mnoha zemích. Doufejme, že ehm, mm, tímto dospějeme k nějakým závěrům a toto by mohly být tedy závěry naší pracovní skupiny. Děkuji. Děkuji. Nějaké další otázky? Pokud ne, tak přijď. Děkujeme ještě jednou za velice kvalitní prezentaci a zajímavé informace a přejdeme k dalším hostům. Pan doktor Vin van Lanker z Univerzity v Antwerpách v Belgii, který bude hovořit na téma důsledky chodoby pro život a pracovní podmínky žen a jejich dětí. A pak představím naší další řečnici. Máte slovo, prosím. Děkuji za uh, pozvání. Moje prezentace bude v holandštině chtěl bych prezentovat nejdůležitější výsledky zprávy, kterou jsem vypracoval, který, kterou zadal tento výbor a které se týkají dopadů eh, bídy žen a exklu, sociální exkluze žen. Chci zdůraznit, že jde o muže a ženy aktivního věku, nikoli tedy eh, důchodců. A mluvíme o problémech, příjmech. Um, chybí nám data za Chorvatsko, takže budu hovořit jenom o 27 zemích EU. Obecně, a to bylo jasné z předchozí prezentace, bída je větším problémem pro ženy než muže. Když se podíváme na, aktiv, na ženy aktivního věku, 19 versus ženy 17 Tady velké rozdíly mezi Dánskem, Finskem, Českou republikou, Slovenskou, Kypru, Kyprem. E, relativně nízké riziko je Rumunsku, Španělsko, Řecku, Itálie. Riziko, e, tedy v těchto zemích je riziko e, bídy žen výrazně větší. A také s rozdíly mezi skupinami zem, především žen, především eh, příslušnice minorit a eh, matek samoživitelek. Pak jsou samozřejmě velice postiženi, postiženy ženy a podobně. Eh, na tomto slajdu vidíte riziko bídy pro muže a ženy. Vidíte tady rozdíl podle pohlaví. Toto je důležitý slide, je tady z toho vychází teda několik důležitých závěrů. Jak vidíte, není to mm, rozdíl v všech zemích. V některých je minimální rozdíl. Rumunsko, Dánsko, Polsko, Španělsko, Bulharsko, Slovensko, Portugalsko. Všechny tyto země, kromě Dánska, mají vysokou úroveň rizika bídy pro muže i pro ženy. V jiných zemích je ten rozdíl mezi pohlavími menší. Ten rozdíl podle pohlaví je největší tam, kde je riziko větší pro ženy než pro muže. Když se podíváte na situaci žen a mužů, když ta země je relativně bohatá, tak pak jsou větší rozdíly mezi muži a ženami. Velký rozdíl je obvykle v zemí, kde je hodně matek samoživitelek. Tam je vyšší rozdíl bídě žen a mužů. Jediná země, která zvládá riziko bídy pro muže i pro ženy, kde není eh, ta rozdíl mezi pohlavími, je Dánsko. Když se podíváte na dopad života v bídy a přístupu ke službám a trhu práce, především je jasné, že ženy, které žijí v bídě, obvykle žijí v obydlí horší kvality, což platí pro celou Evropu, tam nejsou rozdíly. Samozřejmě, když žijete v horším uh, typu bydlení, tak je tam často vlhkost a tak dále, to vede k zdravotním problémům, což posiluje to exkluze, Co se týče zdraví, ženy, které žijí v bídě, mají horší přístup k kvalitním zdravotním péči, například um, všeobecné lékaře a podobně. Není tomu tak ve všech zemích, ale problém je nerovný přístup ke službám, jako je, jsou praktičtí lékaři. To je důležité ve středoevropských zemích a Dalsku, Portugalsku. Partnersku V jiných zemích tomu tak nutně není, a, že není tak velký rozdíl mezi těmi, kdo žijí v bídě a kdo nežijí v bídě. Život v bídě tež souvisí s přístupem k veřejné dopravě. To je problematické, protože Ehm, veřejná doprava je skutečně často jediná cesta, jak se vymanit z bídy, protože vám to umožní dostat se eh, k pracovnímu místu, do, do města, do jiného města. Problém eh, s oblastmi, jako je, eh, se zeměmi, jako je Finsko, Polsko, Rumunsko, kde jsou mm, rozsáhlé venkovské oblasti, je to problém. Život je ovlivňuje trh práce a šance na trhu práce Politické dokumenty EU se zaměřují na trh práce a integraci na trhu práce, překonávání bídy. Současně ženy jsou um, reprezentovány více v, pr- v zaměstnání na částeční úvazek, příležitost na zaměstnání jsou hůře placené, s horším sociálním zabezpečením právy a podobně. Často ženy jsou zodpovědné za péči o děti, což ještě situaci zhoršuje a ukazuje, že bída je skutečným problémem. Ženy, které pracují na částečný úvazek, um, mají nižší riziko, že skončí v bídě než muži. Tady je tedy obrácený ten rozdíl mezi pohlavními. Proč tomu tak je? Protože bída je problém na úrovni rodiny. Když žena pracuje na částečný úvazek ten partner, pokud existuje, tak již má e, zaměstnání a ten druhý příjem, i když je jenom částečný, tak vlastně udržuje e, tu rodinu nad Prahem bídy. Pokud e, ten hlavní, ta hlavní výdělečně činná osoba pracuje na částečný úvazek, pak je to samozřejmě problém. Je tady hodně implikací, co se týče částečných úvazků. E, co se týče boje proti bídě, není to nutně negativní pracovat na částečný úvazek. Samozřejmě pokud jste jediným e, živitelem, tak je to problém nebo pokud musíte pracovat na částečný úvazek. Je lepší se podívat na úroveň rodiny. Ženy, které žijí v bídě, mají nižší očekávanou délku života, děti, které vyrostou, vyrůstají v těchto rodinách v bídě, tak jsou tím ovlivněny vaše budoucí šance vzdělání, práce a hrozí e, riziko, že i tyto děti se stanou chudými rodiči. Ehm, takže jsou případy, kdy oba rodiče nepracují, 73% dětí, které vyrůstá v těchto rodinách. A to je zajímavé se podívat na eh, rozdíl mezi pohlavími. Vidíme, že matky samoživitelky a matky eh, z které, eh, příslušníky z, ženy imigrantky, tak dětem hrozí větší riziko, že budou vyrůstat v bídě. Vidíte tady modrou, modré sloup generace, to jsou děti, které vyrůstají v, s jedním rodičem, anebo rodiče migra, nebo děti migrantů. E, vidíte, že 27 dětí, které vyrůstají s, s jenom s matkou nebo s migrantkou, matkou, tak 40 z nich je, žije v bídě. Um, Británie, Švédsko, Lucembursku více než 30 dětí, které žijí s jeno, s, jenom s matkou, matkou migrantkou. 70 dětí, kteří, které žijí v bídě, vyrůstají v podobných rodinách. V středoevropských zemích jsou však tato čísla poměrně nízká, tedy problém bídy dětí není všude stejný. V některých zemích děti žijí v bídě i když oba roči, rodiče mají příjem. To platí pro středoevropské země. A jinde, když žijí jenom s matkou nebo matkou, je, matka je migrantka. A jaká opatření je možné přijmout? Efektivita politik musí záviset na e, vztahu mezi politikou na ochranu příjmů pro rodinou pro rodiny a opatření na zajištění eh, toho, aby práce byla možná, aby se vyplatila. Když mluvíme na ochranu příjmů rodičů s dětmi, tak vidíte eh, práh bídy a eh, úroveň dávek pro jedno rodiče samoživitele. Irsko je jediná země, kde ta sociální zabezpečení je dostatečné, aby zůstaly nad Prahem Bíny. V Dánsku to stačí pro jednoho rodiče živitele. Všude jinde ty dávky nestačí, aby rodina zůstala nad, hraně, nad Prahem bídy. Tady vidíte, zda to pomůže najít si práci. Čistá minimální mzda v souvislosti s Prahem bídy. Dánsko, um, Nizozemí a mm, Polsko a podobně stačí, aby eh, samoživitel si eh, našel práci, aby zůstal nad Prahem bídy. Všude jinde to není možné. Jedno možné řešení je spojit jinou pomoc s dávkami na děti. To je důležité. Může to pomoci a, aby se rodiny dostaly nad práh bídy. Vidíte, jak se bída snižuje u eh, rodičů samoživitelů. Norsko, Finsko, Dánsko, Irsko. Tam se jim daří zajistit, aby dávky na děti e, eh, umožnily matkám samoživitelkám zůstat nad 40%. Slovensku a je, na dalších zemích tam skutečně ty dávky jsou nedostatečné, tam je to třeba zlepšovat. Když se podíváme na opatření pro zaměstnanost, eh, péče o děti, eh, rodičovská, placená rodičovská, tak tady vidíte pro děti do dvou let Ti, které vyrůstají v rodinách s nízkými příjmy a s vysokými příjmy. V některých zemích není eh, v podstatě žádná péče o děti. Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Polsko, eh, Bulgarsko tak dále, ale také Rakousko a Británie. Ale vidíte, že jsou země, kde se využívá hodně péče o děti. A pak je tam sociální rozdíl země, které vyrůstají v eh, bohatých rodinách, tak používají více zařízení péče o děti než nízkopříjmové rodiny. Péče, zařízení péče o děti e, propaguje EU jako dobrý nástroj pro děti, které vyrůstají v bídě, který umožní rodičům najít si práci. Vidíte, že ale ty děti nemají přístup k zařízení péče o děti, takže politika selhává. Placená rodičovská. Tady vidíte velké sociální rozdíly, že mým závěrem je, že je tady velký počet evropských zemí, které e, musí ještě hodně zlepšovat e, přístupu zařízení péče o děti a placená rodičovská. Mnoha zem, většině zemích stále není dostatečně ochrana, dostatečná ochrana příjmu pro matky, které nepracují. Děkuji. Ďakujem velmi pekne za tuto velmi zaujímavú prezentaci. Ďakujem za tuto velmi zaujímavú prezentaci. Vzhľadom k tomu, že jsem ze Slovenska a Slovensko to bylo několikrát zmíněné jako země, která má ešte velké rezervy v dostupnosti služeb pro děti, pro matky. A je to země, kde matky, samoživitelky jsou mnohonásobně víc ohroženy chudobou než ženy, které žijí eh, sice sami, ale bez dětí, nebo které žijí s partnerem. Je to tedy velká výzva, abychom tyto problémy dokázali nejenom identifikovat, ale také eh, cíleně řešit, a to zvláště v případě těch nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou třeba eh, osamělé matky s dětmi. Než začneme diskuzi, já myslím, že bude hodně otázek, protože je to důležité téma, dovolte mi představit našeho dalšího hosta, paní Jekaterinu Čen, zastupkyni UNICEF, která bude hovořit o dětech krize, nespravedlivé dopady hospodářské krize. Děkuji. Já jsem eh, z Florencie, z výzkumného institutu UNICEF. Ráda bych řekla, že UNICEF je zastoupen v 25 ze 27 členských států. Máme buď to tedy příslušnou národní kancelář nebo výbor budu vycházet ze závěrů, které byly zveřejněny loni v říjnu. Byla to studie s názvem Děti hospodářské krize, dopad hospodářské krize na děti v jednotlivých zemích. My jsme analyzovali 41 zemí celkem, tedy členské země nejenom Evropské unie, ale také OECD. Tady se však soustředím pouze na země časech velké hospodářské krize mezi roky 2008 a 2012 se zvýšila míra chudoby dětí v 19 z 28 členských států. A my jsme použili měřítko takzvané zakořeněné chudoby, což je tedy zhruba 63 mediánu průměrného příjmu v roce 2008 a adjustovaného o inflaci. To znamená, že v roce, tedy tu eh, míru chudoby jsme adjustovali pouze o inflaci, nikoli o jakékoliv eh, změny ve výši příjmů během hospodářské krize. Také jsme zjistili, že případy opravdu závažného zanedbávání dětí eh, se jejich počet vzrostl ve dvou třetinách evropských zemích a také hloubka dětské chudoby tedy se prohloubila ve dvou třetinách evropských zemích a to tedy disproporčně. Budu také hovořit o nerovnoměrném dopadu hospodářské krize na děti. Nejprve se zaměřím na některé již tradičně ohrožené typy domácností, ale i další. Eh, země s jední, tedy eh, rodiny s jedním eh, rodičem, rodiny migrantů, byly nejvíce ohrožené. Tady vidíme, že i když v letech 2008 a 2012 děti z rodin s jedním rodičem byly mnohem více disproporčně ohroženy chudobou a to platí o dětech ze všech zemích a to i o zemích, kde tedy ten rozdíl mezi chudobou dětí z rodin s jedním rodičem či s úplnou rodinou jsou menší, jako je například v některých skandinávských zemích. Co je ovšem zvláště zarážející, je skutečnost, že chudoba se šířila daleko rychleji, případně se prohlubovala daleko více v rodinách s pouze jedním rodičem, nikoli v úplných rodinách. A podobného trendu jsme svědky i v případě dětí z rodin neevropského původu, tedy rodin migrantů. A tady také došlo k zásadní změně typu chudoby v migrantských rodinách. Chudoba se šířila daleko rychleji, ustupovala daleko pomaleji v tomto typu, u tohoto typu rodin. Také víme, že starší skupiny obyvatel jsou již tradičně ohroženy a platí to zvláště o starších ženách v některých zemích ale i v zemích, kde tady ta míra chudoby žen nad 65 let je vyšší než míra chudoby dětí do 18 let, došlo tedy zase k překvapivému vývoji v tom smyslu, že chudoba mezi dětmi se šířila daleko více. Tohle je trochu jiné <clears throat> téma, ale zpráva Junice se také zabývala situací mladých na trhu práce, tedy mladých ve věku 15 až 24 let. Je už dobře známo, že mladí lidé čelí velice nepříznivé situace na trhu práce, a to i v dobrých časech, ale hospodářská krize ještě všechno zhoršila. Víme, že zhruba 7,5 milionu mladých ve věku 15-24 let nebyly tedy ani zaměstnanci, ani studenty, ani učni během hospodářské krize. A ve většině evropských eh, zemí se počet těchto osob ještě zvýšil. Došlo především k zásadnímu nárůstu míry nezaměstnanosti mladých, tedy eh, jde o jinou skupinu, než jsou mladí neaktivní. A to především v zemích kolem Středozemního moře na jihu Evropy. Víme, že zhruba jeden ze dvou mladých uchazečů o práci práci prostě nenašel v zemích, jako je Řecko nebo Španělsko. A pokud jde o dostupná místa, často to byla dobrovolnická práce, případně práce na částečný úvazek, eh, na smlouvu určitou. A pak je tu také tedy ta délka nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných, kteří byli nezaměstnaní více než 6 měsíců, také výrazně narostl mezi mladými. Pokud jde o Genderové rozdíly ty nejsou eh, tak velké, ale zdá se, že mladí muži jsou více ohroženi potenciální nezaměstnaností nebo neaktivností a chudoba mezi nimi se také šíří rychleji. Ale nesmíme zapomínat, že existuje celá řada zemí, kde mladé ženy jsou typicky tedy mimo trh práce, vzdělávání či učňovské školství. Mezi tyto země patří Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko a Spojené království. A tady jsme použili data z Evropské observatoře práce za rok 2012. Na závěr mi tedy dovolte schrnout takto. Ukazuje se, že nejnovější hospodářská krize disproporčně postihla právě mladé lidi a děti. A především tedy děti z migrantských rodin a z rodin s jedním eh, rodičem. Pokud jde o mladé lidi, jejich situace je velice obtížná a můžeme hovořit o celé generaci mladých lidí, kteří jaksi byli zapomenuti nebo zůstali pozadu. Děkuji. Děkuji. I tato prezentace nám lépe přiblížila některé konkrétnější skupiny obyvatel, takže nejen ženy, ale také děti trpí chudobou, ať už to je z rodin migrantů nebo rodin s jedním rodičem. A nyní nechávám prostor pro diskuzi. Můžete klást otázky. Paní Morvaj? Děkuji za slovo.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 právní sféry a mám takové tak trochu negativní připomínky. Tady totiž hovoříme o tomto tématu v kontextu hospodářské krize. A získáváme tím dojem, jako kdyby v Evropě došlo k nějaké přírodní katastrofě tohoto typu. Jinými slovy, my o tomto fenoménu hovoříme tak, jako kdyby to bylo nějaké tsunami nebo Mm, jiný nevyhnutelný typ přírodní katastrofy, tedy něco, co prostě musíme vzít na vědomí, litovat vývoje a to je vše. My tu ale hovoříme o chudobě dětí v nových evropských státech, především východní Evropy a tak dále. A jaké je řešení? Měli bychom přijít s určitými opatřeními sociální a ochrany. Já si ale myslím, že bychom se na to měli dívat z úplně jiného úhlu pohledu. Potřebujeme úplně jiný přístup k této věci. Nešlo totiž o žádnou přírodní katastrofu. Je to výsledek katastrofálního rozhodování ze strany bankovního sektoru, politiků a dalších vedoucích činitelů v hospodářské sféře. A nelze dopustit, aby jimi trpěly právě děti a ženy. Nemůžeme připustit, aby tito hospodářští činitelé měli možnost eh, tedy učinit tak zásadně špatné rozhodnutí a přitom jak si eh, profesně přežít. V Maďarsku došlo k velké katastrofě, tedy katastrofě situaci pro lidi, kteří si vzali hypotéku nebo půjčku od banky ti byli v podstatě zneužiti ze strany bank. Tito lidé si vzali půjčku kotovanou například e, podle švýcarského franku a potom tedy se nevýhodně změnil směný kurz ze 150 forintů na 290 a Vedlo to k tomu, že lidé přišli o majetky, ocitli se na ulici. Což samozřejmě mělo své dopady i na děti. Já tady tímto chci upozornit na to, že UNICEF jistě zvážil také situaci v Maďarsku a já myslím, že tady je třeba tady vyvodit z této situace jasné důsledky, například trestně stíhat banky, já bych vás ráda pozvala na setkání zítra mezi jednou a třetí hodinou. Půjde o slyšení a na toto téma. Doufám, že se zúčastníte. Tématem jsou právě hypotéky, půjčky. Přijedou zástupci maďarských obyvatel, včetně celé řady žen které a to je důležité, protože my tady říkáme, že tady jde především o ženy, které trpí eh, takovýmto vývojem. Některé ženy jsou například nuceny odejít eh, pracovat do zahraničí, aby eh, mohly nadále splácet půjčku s nevýhodným kurzem. A přesto je to téměř nemožné. A pro ženy je to na druhé straně, nebo tady dochází k situaci, že ženy zůstávají doma a muži jsou nuceni odejít do, do, pracovat do zahraničí, to znamená, že ženy jsou vlastně sami. Čili já jsem tím chtěla říci, že třeba e, nehovořit o hospodářské krizi jako o nějaké přírodní katastrofy, ale je to důsledek konkrétních lidských chyb. Děkuji, nebyla to v podstatě otázka, spíše komentář a pozvánka od paní kolegyně. A nyní paní poslankyně Neuchl. Herzlichen Dank für die beiden Referate. Sie waren sehr interessant. Ich habe eine Frage. Referáty byly velmi zajímavé a já mám dotaz na přednášející. Jestliže zvážíme situaci žen, zvláště tedy žen matek samoživitele, neměli bychom zapomínat na otce. To znamená, mě by zajímalo, jestli vy to vidíte tak, že otcové prostě nejsou schopní platit na své děti nebo nejsou ochotně platit. A já si myslím, že je to velice důležité téma, protože žijeme ve společnosti, ve které děti zůstávají u matek, ale peníze zůstávají v rukou otců. Mě by tedy zajímalo, do jaké míry tady ta jaksi platební schopnost otců ovlivňuje celou situaci a co by se v tomto ohledu dalo dělat. Um, já, jak ben het daar Uh... Eh, Děkuji za slovo. Já s vámi souhlasím stoprocentně, skutečně musíme se podívat i na roli otců. samozřejmě i pokud jde o ochranu příjmů pro matky samoživitelky. Měli bychom se podívat i na možnost reformování systému výživného v Belgii, v mé zemi. Vím, že to nefunguje úplně nejlépe. Mnoho žen právě i když má nárok na výživné, tak nedostává toto výživné a nejlepší by bylo možná následovat příkladu Švédska v tomto ohledu kde tyto finanční prostředky, toto výživné je garantováno státem. To znamená, že po rozvodu žena získá tyto finanční prostředky bez ohledu na to, zda muž je vyplatí či nevyplatí. To by mohlo být jedno z možných řešení, ale jinak stoprocentně souhlasím s vaší poznámkou. A já bych k tomu pouze dodala, že rovněž souhlasím s vaší připomínkou, Rodiče ovšem bez ohledu na to, zda je to matka či otec, by měli být ponechány na pospazné rezidenta. Sociální systém, ochrana v této oblasti má důležitou roli, měli by garantovat minimální standard, životní standard bez ohledu na osobní situaci daného rodiče, se kterým žijí Ehm, děti. Samozřejmě, že můžete se snažit vymáhat výživné od otce či od matky, ovšem v tomto ohledu hraje důležitou roli stát. Děkuji. A nyní paní poslankyně Ward, prosím, máte slovo. Um, thank you very much. Děkuji za slovo. Skutečně ta čísla, ta statistická čísla mě opravdu velice překvapila. Uh, a ráda bych řekla, že bych ráda podpořila to, co bylo řečeno ještě před eh, vystoupením Marie. Hospodářská krize má obrovský dopad eh, v severozápadní Anglii, v mém okrsku já jsem tam i členkou Združení boje lidí proti škrtům této politice. Tím jsem se vlastně dostala i na svůj post. A například v Manchesteru, to je v podstatě největší město v mé oblasti. A tam jsme měli právě takovou demonstraci v této oblasti. Pracuji velice aktivně v této oblasti a téměř 40% v širší manchesterské oblasti je ohroženo chudobou. Žije v chudobě. Já samozřejmě vím, že tam máme tento problém, ovšem nevěděla jsem, že má až takový obrovský rozsah, um, když to srovnáme se situací před několika uh, lety, kdy ano, řekněme, občas teda ta situace byla obtížná, ovšem nyní skutečně ta situace je závažná. Mnoho organizací, které zde existovaly, pomáhali dětem, již neexistují. čili opravdu šílená situace, opravdu obtížná, spojená se škrty ve veřejných službách. To všechno sebou přineslo chudobu a další chudobu nárůst této problematiky, především obrovský dopad na nevinné děti. Čili chtěla bych říci, že to je nesmírně dobře načasováno, pokud jde o tuto záležitost. A především, když se podívám na mou vlastní komunitu, kde zastupuji ty nejchudší a nejzranitelnější. Několik otázek, jestli dovolíte, na základě těch prezentací. Jedna. To propojení mezi chudobou a násilím já jsem to ve vašich prezentacích nezaznamenala, tento prvek, pokud teda možná jsem nepřišla o něco na úplném počátku. Ovšem já pracuji, spolupracuji například s Women's Aid organizací, z uprchlíky, poskytujeme pomoc obětem domácího násilí, sexuálního násilí, ženám, které utrpěly e, násilím. A jedna, která, že samozřejmě vidíme, že narůstá počet kontaktů ze strany těchto žen a máme méně zdrojů řešit tuto problematiku. Čili toto rovněž bychom měli vzít v potaz, protože tyto ženy tím pádem samozřejmě utíkají ze svých eh, domovů, nemají práci, ztrácí mm, určitou sebedůvěru, mají opravdu rozložený rodinný život, problémy, aby se stali opět ekonomicky aktivními po těchto, um, této problematické situaci. Čili já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem bychom mohli tento problém rovněž dostat do eh, našeho, do naší pozornosti, pokud jde o ženskou chudobu. A dále z to statistiky a tak dále. Myslíte si, o kterých jste mi hovořili, myslíte si, že ten veliký počet eh, děvčat, eh, které mají potřeby v tomto ohledu, že je to mm, možná propojeno i s mm, vyšším stupněm problém těhotných mezi mladými děvčaty, které rovněž i tento problém by mohl vést k větší nezaměstnanosti například a riziku chudoby. Děkujeme, děkujeme za tyto připomínky, za tyto dotazy. Pokud jde o propojení s násilím, ano, máte pravdu asi zde existuje určité propojení v této konkrétní zprávě, kterou jsme představili za UNICEF. Jsme neměli tyto informace k dispozici, protože šlo o komparativní zprávu a neměli jsme pro těch 41 zemí komparativní data v této oblasti. Ovšem UNICEF se hodně věnuje i této problematice násilí pachané na ženách a dětech. Druhá poznámka, ano, možná je zde určité propojení, ovšem obecně řečeno v rámci národních statistik pokud jde o teenagerky, matky, těhotné. Ty statistiky v rámci průzkumu jsou nízká. Měli jsme zde mnoho takových případů v rámci těch dat, se kterými jsme pracovali. Je možné takové propojení? Ano, s potřebami ehm, těchto žen, vzdělávání ehm, mladých dětí, péče a tak dále. Ovšem není to pouze tento problém. Je to i neschopnost najít si pracovní eh, místo, platit za další vzdělávání a tak dále. To jsou možná mnohem větší a důležitější faktory než těhotenství eh, teenagera. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Sebastián, pan poslanec. Yes, creo que hemos oído cosas... Eh. Slovo, paní předsedající. Děkujeme za tyto zajímavé prezentace, za toto zajímavé odpoledne. To, že ale jste zaměstná, že máte práci, to neznamená, že netrpíte chudobou. Samozřejmě záleží na tom, jaký je to typ práce, zda máte dostatečné eh, prostředky v částečných úvazcích, eh, budete mít, řekněme, nižší příjem a tak dále. Některé země na jihu například Eh, tam vidíme, že jsou různé jiné problémy spojené s politikou škrtů úspor, které zanechaly ženy ještě v horších, svýzelnějších situacích bez jakékoliv možnosti reagovat na problémy nebo na svou situaci. Já doufám, pouze, že Evropská komise si poznamenala všechny tyto zajímavé informace, data, která se zazněla. Rád bych poděkoval našim hostům a několik otázek. První řečnice. Vy jste se zmínila o tom, nebo vy jste, promiňte, vy jste se zmínil o tom, že ty politiky eh, v oblasti péče pro děti a tak dále, eh, že v této oblasti by teda ženy mohly pracovat, že to v podstatě nefunguje a že ženy vlastně nejsou um, schopny pracovat za těchto okolností. Mohl byste prosím to ještě rozvést podrobněji? Děkuji. Já si myslím, to je skutečně mm, problematický dotaz, protože v některých zemích tato politika péče o děti fungovala. Ty země, které dostatečně rychle investovaly do eh, kvalitní eh, předškolní péče, do školek, viděli jsme, že výdaje na péči o děti se zvyšuje, se zvyšují téměř ve všech evropských zemích. To znamená, že skutečně využíváme věnujeme více finančních prostředků, ovšem neznamená to rovný přístup k těmto zařízením péče o děti. A to je propojeno i s určitými faktory na trhu, určitými možnostmi těchto zařízení, regulace v této oblasti. Dosáhneme-li takové situace, že tato zařízení budou k dispozici pro všechny bez ohledu na sociální postavení daného, dané rodiny, v tomto ohledu by stát musel, rád důlež, musel hrát důležitější roli. Není to vždycky populární rozhodnutí, není to jednoduché, ovšem nezapomínejme na to, protože pokud budou hrát hlavní roli tržní síly, pokud jde o poskytování péče o děti. Automaticky dojde k takové situaci, že nové školky budou pouze v těch eh, částech měst či oblastí, kde jsou um, bohatší rodiny, protože na tom tato zařízení budou víš, eh, více získávat. Čili vy mm, poté musíte na to nějak reagovat, musíte nějakým způsobem to regulovat jakožto stát, vytvořit vlastní zařízení nebo určité subvence, určité stimuly, které by umožnily vytváření těchto zařízení v oblastech a částech měst například, kde neexistují. Čili ano, bude to trvát čas, bude to eh, pod samozřejmě vyžadovat finanční prostředky. Je to politická volba, která zde musí zaznít. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Tři posledné Poprosím o tři poslední otázky. Paní Arena a pak paní Záborská a pan Geringer. Takže prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych poděkovala za všechny prezentace ano, samozřejmě, že chudoba to není nějaká záležitost, kterou bychom nemohli absolutně řešit. To samozřejmě ne, to není pravda, protože jinak bychom zde nebyli a nesnažili se to řešit. To je jasné. Ovšem ekonomika skutečně byla totálním způsobem prostě bez, vidíme, že těch posledních eh, eh, skutečně eh, oblastech měla, mm, byla neřízená, mělo to dopad i na životní prostředí, na sociální záležitosti a chudoba se stala čím dál tím přítomnějším prvkem naší společnosti. Ano, v našem výboru to je velice dobře, že o tom hovoříme, protože ženy jsou skutečně zranitelnější, to je jasné, jsou na skutečně takové té úrovni a la limit, jak se tomu říká, to znamená, jakmile prostě dojde k nějaké krizové situaci, tak okamžitě to má tento dopad na ženy a to znamená, ty se poté uh, dostanou pod úroveň chudoby, ovšem my musíme hovořit o určitém ekonomickém modelu, určitém širším ekonomickém modelu, protože ano, tento ekonomický model, samozřejmě jsou zde opatření v oblasti škrtu a v podstatě vlastně tvrdíme, že když nemáme fiskální příjmy, tak to není důležité, tak prostě budeme méně utrácet, to znamená menší ochrana sociálního charakteru, naši občané v podstatě jsou eh, čím dál tím chudší. Ovšem bychom měli samozřejmě se snažit získat více fiskálních příjmů. Taková by měla být naše politika. V našem výboru vám, jestli dovolíte, čtyři body, eh, ke kterým bych se ráda ještě vrátila. V rámci možná bychom měli mít takový robustnější sociální systém. V takovém možná boj mm, je dostatečné v rámci tohoto robustního sociálního systému mít dostatečný, dostatečnou páku v boji proti chudobě, především chudobě žen. Dále to byly rodičovské dovolené, mateřská, otcovská dovolená. Víte, že v našem výboru my bojujeme samozřejmě napříč politickým spektrem o lepší ochranu v této oblasti, pokud jde o mateřskou dovolenou, aby stoprocentně byla placená, tak abychom zabránili tomu, že tyto ženy s malými dětmi se dostanou do uh, situace, kde je trpí chudobou. Co si myslíte o, o této problematice? Jsou země, které lépe řídí tuto problematiku, tuto uh, politiku, aby jsme lépe chránili děti od, již od narození? A druhá záležitost, to jsou rodiny s jedním rodičem. Které mechanismy se fungují nejlépe? Já mám trošku pocit, že v takových rodinách je zde v podstatě většinou mm, absentuje otec, který ale by měl platit, by měl být zodpovědný za uh, své dítě. Nemůžeme prostě říci, ženy samoživitelky prostě jsou zodpovědné za své děti a proto teda často uh, jsou uvrženy do chudoby. Ne, ne, ne, prostě přece otec musí být zodpovědný, musí poskytovat výživné. Které modely fungují uh, nejlépe? Já vím, že v Belgii tomu tak není, že že to není úplně nekvalitnější systém. Existuje ovšem nějaký evropský model, který by poukázal na to, že toto odpovědnost otců rovněž dokážeme nějakým způsobem vymáhat a dále je to například i justiční e, systém, například tradičně, například e, se dítě po rozvodu do, e, dostane do péče matky, pro matku je to často vítězství, často naopak nevýhoda, jsou některé země, kde řekněme tradičně, řekněme, to není systematické, tak toto znamená, že bychom umožnili lepší rozdělení zodpovědnosti, pokud jde o e, děti a v těchto e, rodinách s jedním rodičem. Migrace. Zmínili jste se o tom, že ženy migrantky jsou nejvíce zranitelné, pokud jde o primo arriba, o te, tento status, e, za, je zde například, když máte takový e, status velice špatný, tak tím pádem se e, žena okamžitě má obrovské problémy. Ovšem tento status primo arriba, pokud je tento status velice silný, tak možná ženy nebudou až tak ohroženy chudobou. Máte o tom nějaké informace? A dále je to politika bydlení. To je v podstatě jedna z příčin chudoby mezi našimi občany. Jaké jsou politické eh, oblasti nebo koncepty, které by byly nejlépe přizpůsobeny v boji proti chudobě. Děkuji vám, paní Záborská. Děkuji, paní předsedkyně. Hmm, děkuji obou expertům za velice dobré přednášky. Vy jste eh, říkali, že rizikovou skupinu pro chudobu jsou eh, rodiny s jedním rodičem. Většinou jsou to rodiny, kde se o děti stará matka. Je to i přesto, že vůči um, rodinám s jedním rodičem, když žena zůstane sama, ten státní sociální systém je mnohem velkorysejší. Tyto rodiny dostávají od státu ze sociálního systému více než rodiny, které kde se o děti starají oba rodiče. Velmi často příčinou rozchodů manželů nebo partnerů je chudoba. Nemyslíte si, že kdyby stát více podporoval ne sociálním systémem, ale fiskálním systémem, tedy daňovým, eh, odvodovým rodiny, tak by se předcházelo rozchodům a předcházelo by se i chudobě těchto žen a dětí protože obecně ve většině států Evropské unie je takzvaná politika, ekonomická politika jednoho dítěte a rodiny, které mají dvě a více dětí, jsou obvykle odkázané žít v chudobě. I v tom případě, že se o děti starají oba rodiče. Děkuji. A poslední otázka od pana poslance Karina. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, ale chtěl bych na doplnění říci, že tady jde o hlavní příčiny B, bídy rodin. Na jedné stranu mě to eh, rozesmutňuje a na jednu stranu mě to eh, zlobí. My mluvíme o E, bídě žen a e, rovnosti pohlaví e, a použijeme pojem female a já bych si přál, a bychom vždy při vším rovnoprávnosti, kterou vždy propagujeme v Evropském parlamentu, tak matky jsou především ohroženy bídou jde o to je chránit a chránit rodiče. E, bída je je u, tedy u, u e, případě mateřství, když je e, se, se, člověk stane mat, žena stane matkou, tak o 20% vlastně klesá výdělek. Pokud nezmiňujeme výslovně matky, tak je to ze všeobecnění vlastně e, políček do tváře každé matky. Náklady na děti je, se musí zespolečenštit a to děláme e, například e, co se stane, když E, matka nebo otec e, odchází do důchodu. Oni se vlastně vzdávají části důchodu z důvodu materství. Ti, kteří nemají děti, ať jsou to muži nebo ženy, e, v některých zemích dostávají 70% důchodu od cizích lidí. Takže náklady na děti se musí stát e, společenskými, aby děti, aby ty matky nebyly trestány ještě v důchodu. Nejde o to e, eh, rozdělovat děti. E, rodiče samoživitele, e, matky otcové nemůžeme stavět proti sobě. To právě od nás očekávají e, politici, aby e, jaksi rodičovská práce související s dítětem je nedělitelná. A je to vlastně práce, která, kterou je třeba nějak eh, uznat, nějak zohlednit. A proto bych dbal, bych prosil o to, abychom, aby se v těch formulacích eh, zvlášť zmiňovaly ženy. Děkuji, to tedy řekl pan poslanec Rege. Můžete prosím odpovědět na položené otázky? Děkuji. Děkuji. Tady bylo velké množství otázek, tak já se zaměřím na ty, které mohu zodpovědět, v jakých zemích jsou nejlépe chráněny děti. Podle mě je to většinou na severských zemích, které mají lepší služby, lep, sociální transfery, které chrání děti všech v každém věku. Které, v kterých zemích je snazší tedy zajistit, aby eh, eh, se platil eh, nepřítomný rodič platil výživné, tak k tomu nemám informace. Co se týče rizika rozchodu rodičů z důvodu výdy, to mm, tady jsou mm, mm, samozřejmě velice složité vztahy mezi rodičovskými problémy a bídou a je to otázka, která se musí e, zodpovídat z různých úhlů pohledu. Když mluvíme o právech dětí spíše než o právech rodičů, tak bez ohledu na to, v jakém typu domácnosti ty děti žijí, tak by měly mít přístup k dávkám, dostupné péči o děti a to by vyřešilo řadu problémů, kdyby, když se podíváme tedy na problémy dětí z hlediska dětí. Nikoli tedy práva dětí, ne nutně práva rodičů. Děkuji. Já se domnívám, že skandinávské země jsou často příkladem, když se podíváte na kombinaci péče, práce, rodičovské dovolené, mateřské dovolené. Ale je, nají, je nutné najít rovnováhu mezi délkou eh, toho volna, které dostávají matky, a dopad, jaký to má na trh práce. V Dánsku a Švédsku se podařilo najít dobrou rovnováhu. Ve Finsku mohou ženy mít až tři roky mateřskou. A vidíte, že to má dopady na účast žen na trhu práce ženy, které pochází z mimo EU, mají méně příležitosti na trhu práce, zůstávají doma, aby pečovali o děti, což vyvolává další nerovnost tím, že je tak dlouhá mateřská nebo rodičovská. Je to tedy vždy otázka nalezení rovnováhy. Dánsko, Švédsko v této oblasti jsou nejlepším příkladem. Eh, role otců. To je k tomu, co řekl kolega, to je velmi důležité. Přídavky na děti mohou hrát významnou roli. Děti jsou jaksi veřejným statkem, pokud chcete. Každá společnost děti potřebuje. Potřebuje, aby vyrostly, dospěly a převzali roli, svoji roli ve společnosti a podporovali své rodiče. A e, to je proto to k tomu patří, ty, ty přídavky. Samozřejmě jsou tady problémy, které mají ženy samoživitelky. Mm, z těch slajdů bylo zřejmé, že ty přídavky jsou větší pro samoživitele než pro páry. To má jasné důvody. Často jsou na tom hůře ekonomicky. Ve společnosti je standardem, aby v rodině vyvolá, vydělávali dva, to znamená, že když vydělává jenom jeden, tak je třeba více chránit příjmy eh, samoživitelů. Eh, samozřejmě je to tedy možnost, je to volba, do jaké míry umožníme mužům a ženám, aby eh, rozhodovali sami a měli možnost se rozvést bez obrovského dopadu na příjem, takže to jsou velice složitá témata. Děkuji. Děkuji. Určitě se shodneme, že život je jednodušší. Jsou rodiče dva, odráží se to i právě v tom problému potenciální chudoby a chudoba dětí je obrovské téma. Já doufám, že se mu budeme věnovat i na půdě našeho výboru, protože eh, chudé eh, děti sami nemají šanci se vymanit ze své situace pokud jsou rodiče také v prekérní situaci a je třeba jim podat pomocnou ruku. Dovolte mi tedy, abych poděkovala prvním třem hostům, kteří hovořili na téma chudoba žen. Paní, byla to paní Aleška Geringer, která už se mezi tím šla sednout mezi hosty, pan Vin van Lanker a paní Jekaterina Chen. Takže děkuji pěkně za tyto prezentace a budeme pokračovat dalšími dvěma prezentacemi. Za prvé e, to bude paní profesorka Diane Peron z, z londýnské LSE. E. Její příspěvek má název Dopady krize na chudobu žen. Děkuji za toto pozvání. My jsme e, zatím hovořili o o různých formách chudoby žen, dětí, to do jaké míry zachází, ale já se chci věnovat účinkům tedy eh, krizových jevů a to je také důležité. Dovolte mi vysvětlit, že vždycky v diskuzích kolem chudoby vzniká nebezpečí eh, toho, že jsme přesvědčeni, že je vždycky možné najít jednoduchou příčinu chudoby eh, v životech lidí, ale já myslím, že je vždycky třeba hledat to řešení nejenom hospodářská, také v sociální oblasti a jedině kombinace obou opatření může fungovat. Potýkáme se s celou řadou obtíží ve snaze zjistit, jaké byly konkrétní příčiny krize. Jednak tedy členské státy na Prahu krize se nacházely v často zásadně rozdílné situaci a, a jejich míra zadluženosti se lišila v závislosti na zastoupení mezinárodního bankovního sektoru a aktivitě na měnových trzích a navíc se tedy situace stále vyvíjela, takže nemáme žádná konstantní čísla. A pokud jde o chudobu žen, o které bych chtěla hovořit konkrétně, jedním z klíčových problému je skutečnost, že nemáme měřítko, kterým by se poměřovaly jednotlivé příjmy. Víme sice, že tedy rodiny s jedním rodičem jsou převážně tvořeny matkou, ale už nevíme eh, další detaily. Navíc máme-li analyzovat přesné dopady krize, dalším problémem je skutečnost, že reakce na krizi byla vlastně ve dvou krocích. Nejprve zainternovenovaly státy velice koordinovaným způsobem na základě Evropského plánu obnovy, ale kolem roku 2010, tedy v té druhé fázi, najednou členské státy začaly mít obavy ze svého fiskálního deficitu, ze své míry, míry zadlužení a začaly jednat víceméně samostatně. Přičemž v rámci přijatých opatření se nevěnovala velká pozornost eh, rov, prosazování myšlenky rovnosti pohlaví. A to je také důvod, proč je velice obtížné změřit nějak konkrétně dopad krize. Nicméně když tedy nezapomínáme na problémy, které jsem právě zmínila, a zaměříme se na některá konkrétní odvětví, zjistíme, že právě ve stavebnictví a lehkém strojírenství eh, došlo k největší míře negativního dopadu a také zjistíme, že tomhle srovnání nebo na tomto pozadí v podstatě daleko více narostla chudoba mužů než žen. Ehm, těch ehm, mužů, kteří upadli do chudoby, je zhruba 6 milionů, žen 4,5 milionů za stejné období. Já se tedy myslím, že je třeba vzít v úvahu i, i genderovou eh, dimenzi našich politik. A máme-li hledat skutečně účinné řešení. V letech 2012-2013 to šlo k lehkému oživení, ale eh, ekonomika se rozbíhala velmi pomalu. Minimálně. Některé členské státy navíc dále pokračovaly v politice škrtů, zatímco jiné, jako například Spojené království, se tedy této problematice věnovaly velmi intenzivně a možná se to musí ještě intenzivní po našich volbách. Jiné tedy tuto politiku opustili a já bych tedy se ráda zaměřila na některé přímé dopady krize do některých oblastí. Jedním eh, z typických dopadů krize jsou škrty v sociálních výdajích. A Tady tedy lze vlastně měřit dopad krize, porovnáme-li výši výdajů v sociální oblasti před a po krizi. Když se tedy podíváme na ty diagramy, vidíme, že v některých zemích došlo k prudkému nárůstu eh, chudoby v důsledku nízkých mest. V Řecku to bylo 12% u žen, 11% u mužů, ve Španělsku 5% žen, 8% u mužů. Čili ten dopad byl opravdu eh, radikální a vyplývá z něj, jak důležitou roli hrají sociální dávky. A ve chvíli, kdy dojde ke škrtům v této oblasti, mnohem víc lidí upadne do chudoby. Než se tedy zhoršila situace ve výplatě sociálních dávek, byli jsme svědky vlastně opačného trendu, pokud je o rozdíl mezi pohlavím. To znamená, že tedy v časech plné zaměstnanosti byl ten rozdíl velký, větší než tedy poté, co byly nasazeny sociální dávky, které vlastně dosáhly určité míry rovnosti pohlaví. Ale je asi dobré vědět, že údaje Eurostatu a tady i ta data, která byla zveřejněna v roce 2015, vlastně zohledňuje jenom období roku 2012 a část tady roku 2013. To znamená, že vlastně ne všechny účinky se ještě plně projevily. Například ve Spojeném království jsme v roce 2013 zavedli nový systém sociálního zabezpečení, kdy se velice zpřísnily podmínky, které je třeba splnit, máte-li se stát příjemcem, příjemcem sociálních dávek a také pokud tedy je získáváte, ačkoliv na ně nemáte nárok, tak vám mohou být odebrány a vůbec se tedy zpřísnil postih a my také víme, že v důsledku toho narostl počet osob, které eh, si chodili pro jídlo do veřejných vývaroven, vývařoven z 25 tisíc eh, na skoro 1 milion dnes. A my jsme proto používali termín tichá krize. Zvláště tedy například na severozápadě měli škrty, Anglie měli e, škrty v sociálních službách opravdu extrémní dopad. Ale já se k tomu ještě vrátím a kromě toho krize e, zvýšila míru, míru chudoby e, lidí, kteří jsou zaměstnáni, zvláště u to platí zvláště o mladých mužích a ženách, kteří pracují na dobu určitou. A také se tedy také tedy klesá účinnost návratu, možnosti návratu do zaměstnání. Tím tedy to vede k nárůstu materiální chudoby a tak dále. Ale nyní tedy dovolte pohovořit o tom, jaké máme možnosti z hospodářského hlediska. Tento diagram je takovou, je takovou ilustrací toho, jak funguje fiskální prostor. Ukazuje, jaké nástroje vláda má, ať už tedy jde o financování formou deficitu, zvýšení daní, a případně čerpání zdrojů z jiných oblastí. Navzdory kritériím Evropského paktu stability a růstu není jasné, o jaké dimenze by přesně mělo jít. Víme však, že chudoba se po Evropě šíří a to navzdory politikám, které členské státy přijaly. Tyto politiky nevedly ke snížení deficitu, možná nějakému mírnému, ale v podstatě míra zadlužení roste. V roce 2013 10 států tedy Eh, pořád ještě plnilo kritéria, ale i paktu stability a růstu, ale i u nich pořád rostla míra zadlužení. Eh, lidé tedy eh, často říkají, tedy princip keynesiánské ekonomiky, že je škrty dobré začínat v dobrých časech, nikoli v časech krize. Ovšem a tady objevují se hlasy v tom smyslu, že škrty mm, jsou tím nejhorším možným opatřením v čase krize. A my si musíme klást otázku také, o jaký typ krize vlastně jde, o jaký, jaká hospodářská odvětví jde, protože jsme svědky toho, že tu platí určité zažité úvahy o tom, jak by měly vypadat kritéria v některých odvětví. Čili to jsou ta hospodářská hlediska OSN, se na to dívá z trošku jiného pohledu, tedy z pohledu možných výdajů. A já tady používám definici, kterou Eh, použila jedna z mých eh, studentek, ehm, která hovoří vlastně o tedy administrativních překážkách ve fiskálním prostoru, které existují eh, a které tedy jsou výrazem nerovnosti pohlaví. Jak už jsem řekla, Spojené království se rozhodlo nezvyšovat daně a šlo cestou snižování deficitu a výzkum a dolní komory našeho parlamentu z roku 2010 ukazuje, že 78% škrtů ve vládních výdajích se ve svém dopadu dotkl právě žen. Jsou to tedy vlastně ženy, které jsou vlastně ohroženy hned třikrát, protože ženy často pobírají sociální dávky, často pracují ve státní sféře. A, a potřebují i další formu podpory. A ve všech těchto oblastech došlo ke, škrtech, ke škrtům. Já tím chci říci, že nestačí tedy brát v úvahu pouze hospodářská hlediska. Je vždycky třeba vzít úhou i sociální dopad hospodářských opatření a zaměřit se na některé konkrétní oblasti, kde je možné prosazovat klíčové politiky, eh, které jsou efektivnější, jak vyplývá z simulací, efektivnější, pokud je tedy o zvyšování míru zaměstnanosti a zároveň snižování deficitu. A vzhledem k tomu, že tu existuje nerovnost pohlaví, a to administrativní je, z administrativního pohledu je třeba, aby se investovalo nejenom do té fyzikální, do materiální infrastruktury, ale také eh, sociální sféry. Já tím mám na mysli posilování aspektu znalostní ekonomiky, což by mohlo přispět k dalšímu růstu tvorby pracovních míst a Tedy to jsou témata, na které by se měly zaměřit naše sociální služby, ne tedy jen na pouhou výplatu podpory, protože i to by pomohlo v rámci snižování chudoby. Čili závěrem mi dovolte říci, že máme naplnit cíle strategie EU 2020. Je třeba řešit současně hospodářské cíle se sociálními aspekty měly by se stát nedílnou součástí a je tedy třeba také vzít v úvahu rozdílný genderový dopad některých politik, tak, aby bylo možné skutečně naplnit evropské cíle v této oblasti. Sociální cíle musí být nedílnou součástí hospodářských politik a musí brá, být brány v úvahu se stejnou vážností jako proměné hospodářského charakteru. Děkuji. Děkujeme velmi pěkně, paní profesor. Děkujeme. Paní profesorko, děkujeme za tento podnětný příspěvek, nové informace. <clears throat> Samozřejmě zaznělo tam mnoho nových informací, než se dostaneme k otázkám a odpovědím, dovolte, abych se ještě vrátila k jednomu bodu a zeptala se následující věc. U těchto problémů nesmíme Pokud chceme řešit chudobu žen, musíme řešit i ekonomické podmínky dané země, o tom jste se zmínila. A otázkou je, zda v čase v těchto časech ekonomické krize šetření a škrty jsou jediným způsobem řešení. Mě zaujal jeden bod. Jak řešit tuto situaci? Zmínil jste se o navýšení výdajů na tu fyzickou infrastrukturu. Mohla byste nám k tomu říci něco více? Jaké jsou vaše konkrétní představy? Jakým způsobem by se to řešilo obsahově? Čemu by se to mělo věnovat ta fyzická infrastruktura, aby to pomohlo Eh, zaměstnanosti, rozvoji v této oblasti. Prosím, další dotazy. Um, in terms of social infrastructure. Pokud jde o tu sociální infrastrukturu, co jsem tím chtěla říci, Samozřejmě, že je to propojeno i s tou ekonomikou v oblasti péče, to je právě ta část ekonomiky, na kterou se často konvenčních ekonomických úvahách zapomíná. Je zde několik eh, studií, simulačních studií, které prokázali, že pokud investujete do této oblasti, tak ten multiplikační efekt je vyšší, než pokud byste pouze investovali do fyzické infrastruktury, do silnic, železnic a tak dále. Klasická kenziánská teorie období nízkého růstu znamená, že vládní peníze by se měly investovat do ekonomiky. Keynes v podstatě říkal, že mm, pokud že v podstatě musíte neustále investovat do ekonomiky v těchto obtížných obdobích. Eh, jiná teorie zase hovoří, že samozřejmě, když investujete do fyzické ekonomiky, to trošku eh, zase zaměřeno na, na mužskou nezaměstnanost a tak dále. Ovšem nesmíme zapomínat na dopad na růst, na nezaměstnanost, především na ženskou nezaměstnanost a tato čísla v podstatě poukazuje na to, že ten multiplikační faktor je vyšší a že by to mohlo mít dopad nejenom na ženské na ženská místa, nejenom v oblasti péče, ale například o mm, pracovníci, kteří se, který pečují o člena domácnosti nebo o děti, tak se poté mohou vrátit na trh práce. To znamená, že ten multiplikační dopad pozitivní je signifikantní. Prosím, paní poslankyně Morvaj. Visszatérnék egy kicsit az előbbi kérdésemre, illetve... Jenom stručně jsem chtěla navázat na svoji předchozí připomínku. Bohužel jsem na ní zatím nedostala žádnou odpověď. Paní profesorko, vy i další řečníci jste často zmíni, zmínili tedy, jste často zmiňovali problematiku zadlužení státu v kontextu krize. Máte k dispozici nějaké výzkumy, studie, které by se týkaly eh, zadlužení rodin a to, jaký dopad to má na ženy nebo osoby, protože ženy jsou tedy často vlastně takovou, takovými správkyněmi rodinných financí. V celé řadě členských států Evropské unie banky podstatě zneužili eh, tedy slabého sociálního postavení rodin. Například v Maďarsku celá řada rodin si vzala půjčky, mm, které byly kolotovány v cizích měnách, například v švýcarském franku. A, pokud, a pak došlo tedy k dramatické změně eh, směného kurzu dejme tomu, že tedy ze 160 forintů za frank to vyrostlo na 200, vyrostlo na kurz na 280 forintů za frank a to vede samozřejmě obrovské zátěže pro rodiny. Zkoumali jste takovýhle vývoj? Mm, existuje ve Spojeném království nebo někde jinde nějaká organizace nebo nevlá, mm, institut nevládní organizace, která by se konkrétně zabývala situací vlastně obětí toho, jak se choval bankovní sektor. Jsou to osoby, které nemají nárok na sociální podporu, ale měly by mít možnost tedy nějakého, eh, nějaké zákonné náhrady. Já už jsem také tady říkala o tom, se zmiňovala o tom, že o hospodářské krize bychom neměli hovořit jako o nějakém přírodním úkazu. Ne, je to přímý důsledek špatného rozhodování ze strany politiků a dalších aktérů. A tato konkrétní rozhodnutí vedla k velkým škodám, za které by ti to měli přijmout zodpovědnost. A mě by zajímalo, jestli je v tomto ohledu existují nějaké studie. Pěkně, nech se páči. Děkujeme za tento dotaz. Prosím o odpověď. Já si myslím, že skutečně mnoho těchto otázek je velice důležitý, které se týkají výzkumu této problematiky. Nejsem schopna bohužel na všechny odpovědět. Jedna z klíčových věcí, na které bychom měli myslet, já jsem zatím ještě neviděla ty komparativní eh, evropské statistiky k dispozici, neměla jsem je, ale ženy eh, mnohem lépe údajně eh, řídí rozpočet, když je malý a jeden z takových způsobů je, že prostě mm, si rozdělí nejméně těch zdrojů při rozdělování zdrojů dané domácnosti. V Islandu například se lidé spíše zvolí cestu nesplácet část dluhu, já nevím, kde bylo Maďarsko v této, alespoň teda v této problematice, nemám ty informace. Další věc, na kterou nesmíme zapomínat v tomto kontextu, proč byli lidé tak závislí na zadlužení, ano, byly to úvěry na bydlení, ovšem proč byly ty úvěry tak vysoké ve srovnání s příjmem daného člověka. To je začarovaný kruh, tím se vlastně zvyšuje nerovnost v Evropě a zároveň způsob, jak jaký to bude mít dopad na Um, pracovní sílu, na snížení produktivity, co jsme viděli již v posledních několika letech. Čili já bych byla ráda, abychom se věnovali i těmto obavám při řešení nerovnosti Samozřejmě, že ženská chudoba v důsledku určitých aktivit bank a tak dále, jakým způsobem se to využívá či nevyužívá v rámci sociálních různých organizací a bohužel o tom nemám podrobnější informace. Já jsem se ale věnovala výzkumu i v této problematice, která je nesmírně důležitá. Paní poslankyně Arena Maslou, děkuji za slovo. Staž kompletně já stoprocentně sdílím, opravdu stoprocentně tu analýzu která nám byla nastíněna, pokud jde o otázku investic, role veřejných financí a tak dále, boj proti nerovnostem, chudobě, proto bych velice ráda poděkovala eh, naší poslední panelistce. Jedna otázka, vy jste se zmínila o různých autorech, Piketty, tým nebo vaší analýze, různé výzkumy na univerzitní úrovni. Ano, zmínila jste se o tom, že možná jednou dokonce i Mezinárodní měnový fond nebo OECD budou souhlasit s těmito názory, to znamená například i veřejné výdaje, které jsou zásadní v boji proti nerovnostem a chudobě. Otázka? Proč jsou ale jiní ekonomové, kteří mají diametrálně odlišný pohled? Já osobně jsem ekonomkou. Čili proč zde máme spoustu ekonomů, kteří nestílí vaše názory? Já, víte, možná dvě poznámky spojené s tímto dotazem. Jestli takové trošku podjetí genderového charakteru v ekonomice, čili celá záležitost reproduktivního sektoru, na kterou se zapomíná, a pokud by se se chtěla, například Diane Elsen, to je další eh, ekonomka, která se podívala na všechny tyto záležitosti, například nízkopříjmové země, dopad krize, dále určité ekonomické politiky, které mají právě bohužel tento genderový podtext. A já skutečně, nevím, Marie sedí vedle mě, tak nevím, zda bych to mohla říct, ovšem jeden z ekonomů o kterých jsem se zmínila a se kterým souhlasím a pozitivně nevím, co si Marie myslí. Marie, um, já váhám ovšem a dolbu z, z Řecka, která pracovala pro Unifam a je to skutečně velice známá ekonomka. Vím, že je nyní za, um, v, v rámci Syrizy je ve vládě um, na ministerstvu ekonomiky a skutečně um, Řecko. Uvidíme, jak do, dopadne eh, eh, ta politika eh, zaměstnavatele poslední instance. Ovšem ona právě prosazovala tuto politiku. To je jedna z jejich politik. Například i Levyho institut ve Spojených státech se zabýval touto problematikou. A právě ta sociální infrastruktura, to je něco, čemu se ta ekonomika věnovala. Možná bude něco takového se snažit prosazovat i v Řecku. Já samozřejmě nebudu o Řecku, si, mm, nedovolím si žádné veřejné poznámky. Marie sedí vedle mě, <laughs> už se mi to povedlo. Paní poslankyně Ward. Paní poslankyně Ward. Děkuji, ta prezentace byla velice užitečná, v podstatě podporuje to, co instinktivně vím z sledování e, občanů, tedy mm, voličů. Mm, co se týče investic do sociální infrastruktury, tak mám určité e, asociace s profesorem Kekvodem, který je hlavním um, expertem na um, stárnutí, stárnutí populace a ten uh, řekl velice zajímavé uh, prohlášení, že totiž mentální kapitál starších lidí by mohla být jedna z věcí, která by nám pomohla vyřešit tuto krizi. Investice do starších lidí a ženy žijí déle než muži. To by možná mohlo být zajímavý e, způsob, jak to řešit. Protože investice do starších e, lidí eh, se může společnosti vrátit, jejich život je lepší, mají větší důstojnost. E, to všechno souvisí s tím, co se stane, když budeme více investovat do starších lidí, um, jako jejich vzdělání, je, je pozitivní politiky, um, co se týče zaměstnanosti, e, účast občanské společnosti a tak dále. To je tedy jedna věc, kterou jsem chtěla říci, co se týče alternativní ekonomiky, tak mm, to říkám jenom, protože to kolegyně položila otázku. Já se příští týden budu účastnit konference s postgraduálními studenty ekonomie, kteří se rozhodli, že protože Ehm, studovali jaterní, místo aby to studovali tu alternativní ekonomiku, tak to budou dělat sami. Zorganizují konferenci, eh, která je prezentovaná na internetu. Ehm, vytvořili ekonomickou společnost po krizi a nyní vlastně hm, dávají výzvu své vlastní instituci, jsou to tedy eh, lidé z akademie, evropských institucí, kteří mají jiný názor už. Děkuji. Než předám slovo paní profesorce, tak dám ještě slovo paní poslankyni Zuber. Muito obrigada. eu diria que estou parcialmente de acordo com. Já velmi souhlasím s vaší prezentací. My jsme o tom, my jsme mluvili o dopadech krize, opatření na řešení krize, protože samozřejmě se mohly použít i jiná opatření, ale nakonec se snažíme tedy vlastně o kvadraturu kruhu. Eh, já nejsem sama ekonomka, ale pokud bychom měli opatření, mm, které eh, vlastně uvalujeme na státy, které splácí dluhy a úroky, které splácí, tak prostě ne, není prostor na růst, prostor na veřejné investice, konkrétně zemí, které na tom už tak nejsou příliš dobře, co se týče veřejných služeb. Problém je, že to je všechno balíčku, součást balíčku politik, e, které pro mm, dobré i špatné vlastně nakonec podpořil i Evropský parlament. Mm, Tásky souvisí s nezaměstnaností škrtí a škrty veřejné zprávy v členských zemích byly provedeny studie, které e, ukazují, zda to, tyto škrty vedly e, k větší bídě mezi ženami. Já tuto otázku e, kladu ze dvou důvodů. Škrty v sociálních službách mají ne, dopad na ženy a za druhé to, že ženy jsou propouštěny z oblasti poskytování eh, veřejných služeb. V Portugalsku 600 zaměstnanců bylo propuštěno z institucí pro sociální zabezpečení. 30 z nich eh, mělo děti a již tak byly ohroženy bídou. Takže o to více, eh, čím více se toto děje, tím více roste riziko bídy. Je to taková vlastně dvojí, dvojí dopad, co se týče bídy. A samozřejmě to ovlivňuje situaci těchto žen a jejich větší bídu v případě ztráty zaměstnání. Je to tedy dopad úsporných opatření, na, které zvyšuje bídu žen. Děkuji za obě otázky. Já budu v příští týden v Manchesteru. Takže se tam uvidíme na konferenci. V souvislosti s jinou otázkou, co se je skutečně velmi obtížné, pokud mm, je tedy, jsou ty úsporné politiky vlastně uvaleny zvenku, to politiky Evrop, v Evropě, e, jsou alternativní způsoby myšlení. Já jsem vždy ráda, že keynesiánské politiky vlastně nastaly, že se změnil způsob myšlení. Ne všechny státy fungují rů, stejně, když, když se podíváme na různé diferenciální úrovně bídy a ty, ty politiky, které se vedou, tak možná bude možné najít nejlepší praxi, příklady nejlepší praxe. Co se týče vaší analýzy, co se stane v případě škrtů veřejných výdajů, eh, služeb, zaměstnanosti, máte samozřejmě pravdu. Když jsou služby zadávány soukromému sektoru, mm, tak se často podmínky zaměstnání zhorší. Tady jsou příklady studií k dispozici je potřeba se na to podívat více systematicky v celé Evropské unii. Děkuji. Takže děkujeme velmi. Děkuji paní profesorce Peron za její příspěvek a odpovědi. Přejdeme eh, k poslední řečnici Maria Stragaky z eh, Univerzity Pantheon v Řecku a její příspěvek má na pozitivní dopad genderově citlivého přístupu boji proti chudobě. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji velice za toto pozvání. Já mi potěšení a ctí být mezi vámi. Poslední řečník má, čelí určitým rizikům, ale také má určité příležitosti. Já se budu snažit být stručná a říct to, co považuji za nejdůležitější. Nebudu tady procházet eh, celou prezentací. Úvodem mi dovolte říct, že už před 25 lety v Evropské komisi Pauline Conroy eh, zadala první studii na téma chudoba žen byl, psal se rok 1992. Analýza byla zaměřena na rizika, která v tomto ohledu může přinést jednotný trh. A nyní vlastně řešíme podobné téma o 25 let později. Předchozí řečníci řekli v podstatě vše, pokud jde o analýzu chudoby a také o, o tom, jak důležité je přijít tedy s určitými hospodářskými politikami. A můj kolega, který je nyní členem vlády, Vy jste tedy politici, ale takže víte z vlastní, vlastní zkušenosti, že ve chvíli, kdy nejste v pozici s rozhodovací pravomocí máte spoustu skvělých nápadů, ale jakmile tedy převezmete tu rozhodovací pravomoc a zodpovědnost, situace je mnohem obtížnější. A zvláště ve chvíli, kdy tedy navrhovaná opatření se vyžádají určité eh, výdaje nebo ztráty, tak jak tomu je teď v Řecku. Můj, eh, moje studie se týká evropských politik a toho, jak z nich vytěžit eh, co nejvíce, tak aby to prospělo ženám v chudobě. Já tedy eh, přeskočím tu část prezentace o evropských politikách, to možná znáte totiž lépe eh, než já, vzhledem k tomu, že jste některé z nich spolu vytvářeli. Dovolte mi jenom zmínit, že tedy tohle všechno přeskočím a jenom se soustředím na úlohu Evropského sociálního fondu, který v poslední době významným způsobem rozšířil svůj rozsah působnosti nejenom na trh práce, ale nyní to zahrnuje, zahrnuje také sociální politiky určitého typu a takzvané balíčky sociálních investic. Byl vytvořen nový fond pro osoby nejvíce postižené. To znamená, že eh, Evropská unie je nyní dobře vybavena příslušnými nástroji a tedy pro boj s chudobou a to mě naplňuje optimismem. Ale já tady přeskočím tuto část prezentace a budu se, eh, soustředím se na něco, co je důležité ve vašem kontextu, jak vlastně tedy ty hospodářské politiky nazírají na problematiku chudoby. Gendrový aspekt chudoby je často vnímán jako přímý dopad e, genderové nerovnosti na trhu práce. A říká se, že ženy jsou strukturálně ohroženy, ale chybí jaksi ta širší dimenze pohledu e, z pokud jde o hospodářskou a sociální kohezi. Dá se říci, že genderová nerovnováha a chudoba vlastně eh, se společným působením eh, jejich efekt násobí a vede tedy k vzniku takového začarovaného kruhu, který má tedy jednak dopad na situaci eh, jednotlivých generací, to znamená, že chudobu se přenést i na mladší generace. A pak je to tedy ten negativní dopad na generace našich dětí. A pak je to ten další negativní dopad, a to je sociopolitický dopad eh, na jednotlivé eh, společenské třídy a skupiny. Chudoba souvisí také s politickým životem. Chudoba je totiž takovou živnou půdou pro vznik ksenofobních, eh, rasistických a dalších nežádoucích nálad, pro vznik eh, stran, které z toho těží. To znamená, že chudoba je vlastně eh, ohrožením demokracie a vliv extremistů je vždycky podceňován v časech hospodářského růstu, ale ukázalo se, že společnost, která protrpěla období hospodářské krize a vysoké míry nezaměstnanosti, zpravidla produkuje extremistické strany, které se mohou dostat e, až do popřetí politického života, do vlády a podobně. Čili není to jenom hospodářský a sociální dopad chudoby, ale je to tedy i politická dimenze Co můžeme udělat? Jestliže se soustředíme tedy pouze na, ten, na tu problematiku žen, které upaly do chudoby, tak toho asi mnoho mm, nedosáhneme, pouze tedy budeme opakovat ty klasické statistické údaje. Je však třeba přijít s holistickým eh, přístupem, který umožní větší zapojení žen na trhu práce a to pomocí systematického uplatňování principu rovnosti pohlaví. Diane tady hovořila o tomto aspektu z pohledu fiskální politiky, ale já se odvážím říct, že nejde pouze o ně a v rámci Evropské strategie 2020 eh, je dobré tedy tento genderový aspekt zapracovat do všech politik zaměřených na snižování chudoby. A tento princip by měl být nedílnou součástí i národních akčních plánů jak už ostatně vyplývá tedy z těch hlavních směrů Evropské unie. V tomto ohledu nicméně my víme, že velmi často tedy to, ta konkrétní implementace v praxi chybí. Často tedy se eh, generalizuje, že ženy jsou chudé, protože jsou mladé nebo samoživitelky a podobně. Čili eh, je třeba prosazovat eh, princip rovnosti pohlaví v rámci hospodářských, sociálních eh, politik a k tomu využít tedy nástroje, které v této, a metody, které v této oblasti již máme k dispozici. Já nebudu opakovat, jaké nástroje jsou u genderového mainstreamingu. Chci jenom zmínit existenci celé řady sítí a nástrojů, které jsme měli k dispozici už v minulosti mezi ně například eh, patří některé aktivity financované z Evropského sociálního fondu, eh, jimž nyní hrozí to, že v rámci škrtů mm, nebude jejich fungování obnoveno. V roce 2010 až 2014 pod záštitou Evropského sociálního fondu eh, řídící orgány schválily i projekty zaměřené konkrétně právě na boj tedy s chudobou mm, způsobenou nerovností pohlaví. A to právě ukazuje, že tedy tento princip je důležité eh, zapracovat do našich politik i do Eh, celého toho programového období, ale bohužel tento projekt přestal být podporován v roce 2014, ačkoliv je velmi důležité, aby tedy nástroj, který byl výsledkem práce tohoto projektu, takzvaný, eh, takzvaný tedy eh, kodex zkušeností v oblasti genderového mainstreamingu byl opravdu používán v praxi i v současném programovacím období Evropského sociálního fondu. A to tedy na té národní úrovni. Tady by tedy Evropský parlament mohl zasáhnout a položit otázku, proč tedy tento velice eh, užitečný nástroj eh, byl zrušen. Protože umožnil tedy na národní úrovni aplikace principu genderového mainstreamingu do všech politik hospodářských, sociálních i fiskálních. Děkuji. Eh, me, me trasladan que no hay más eh, tiempo. Děkuji. Děkuji. Děkujeme za tento příspěvek. Bylo mi řečeno, že bohužel prostor pro další diskuzi již zde nemáme, takže poprosíme paní Arenu, která nám poskytne takové závěrečné poznámky na závěr k tomu, co jsme si dneska odpoledne vyslechli. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Velice stručně, protože ano, mnoho, mnoho těchto příspěvků bylo nesmírně bohatých, mnoho různých politik, konceptů, čísel se zaznělo, statistik, různých prvků, kterým jsme se věnovali v průběhu dnešního odpoledne a které nám umožní dále pracovat na celé této problematice. To znamená, ano, jak boj proti této gendrově chudobě. V posledním příspěvku jsme slyšeli i možnost různých nástrojů a tak dále. Chudoba, jak víme, není to nějaká, řekněme, fatalita záležitost, kterou jsme nikdy nemohli řešit a vyřešit. Ne, máme zde nástroje, ovšem potřebujeme politickou vůli, která by nám umožnila reagovat na tuto problematiku. Proto bych ráda poděkovala všem panelistům, panelistkám, které nám umožní dále pokračovat na naší zprávě s těmito získanými informacemi. Děkujeme. Muchas gracias, señora Arena. Děkujeme, děkujeme, vážená paní kolegyně, děkujeme, paní Areno. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. A to je zpráva, která se týká strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015. Proto poprosím paní Neuchl, která je zpravodajkou k tomuto tématu a poté Eh, me comentan que anteriormente habíamos... ...se leí ještě jednou. Budeme nějak měnit program, tak aby paní Zucker mohla rovněž vystoupit a mohla odejít, protože má jiné povinnosti, čili že bychom se věnovali bodu číslo 5 nejprve, to znamená činnosti instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohled nad nimi s pravodajkou, je kolegyně Suker, která nyní vystoupí a která by nám asi ráda prezentovala tuto problematiku, poté bude následovat diskuze. Děkuji, děkuji za slovo. Já zde zastupuji Sirpu, která bohužel mezi námi není, takže pouze několik slově si dovolíte k této zprávě. Vidíme zde nedávné změny právě v této oblasti penzí v Evropě. Evropská komise v březnu 2014 zveřejnila návrh revize těchto pravidel v rámci směrnice 41EC, e která právě se zabývá těmito institucemi, které poskytují tyto zaměstnanecké důchodové systémy. Je to směrnice z roku 2003. I když v podstatě tento návrh se snaží samozřejmě zlepšit zprávu, transparentnost těchto penzijních fondů v Evropě, snaží se podporovat přeshraniční aktivity a podporovat dlouhodobé investice, Situace žen jakožto členek a beneficientek těchto penzijních fondů by měla, této situaci by měla být věnována další pozornost, jelikož zde máme právě to riziko chudoby žen ve všech věkových kategoriích. Čili, jak vidíte, to v podstatě podporuje názory, které zazněly v průběhu našeho workshopu a toto je skutečně podle mého názoru obrovský problém, nejenom v Evropě, ale všude ve světě, protože starší ženy například jsou znevýhodněny tímto způsobem, čili toto je problém, který by se měl týkat nás všech. Jakýkoliv návrh evropský příjmy či nepříjmy, který by se věnoval této oblasti, by měl reagovat především na tuto nerovnost. Transparentnost by se měla týkat i objasnění této problematiky, technických eh, opatření, posílení těchto opatření, které by pokryly například i to, že ženy žijí déle a aby jsme se měli nediskriminační platby do budoucna, jež budou zajištěny. Tak tento princip dobrého řízení v této oblasti by měl zahrnovat i tendrový mainstreaming. I když je to trošku kontroverzní, je to propojeno s genderovým stereotypováním. Ženy bohužel mají nižší například možnost přístup k různým finančním produktům této oblasti OECD. Průzkum jasně říká, že pouze 41% žen v podstatě vědí, jakým způsobem složené úrokové sazby fungují proti 78% procentům mužů. Asi 68% žen v některých zemích ani neví, že vyšší investiční eh, návratnost je spojena s vyššími riziky proti 45% mužů například. Finanční vzdělávání v této oblasti. Toto samozřejmě je výzva pro ženy i pro muže a to proto bychom potřebovali jasnější popisování rizik propojených charakteristických prvků různých bankovních produktů a to mm, bez ohledu na to, zda je to pro ženy či pro muže poskytováno. Čili ano, máme zde určitá čísla, která bohužel pro některé země nejsou až tak pozitivní, tomu se budeme ale samozřejmě ještě za chviličku věnovat a tím bych ráda poděkovala za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní paní Šujca, která by chtěla k tomuto tématu vystoupit ještě, ne, takže ne, promiňte, takže pan Rutašu by chtěl vystoupit. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pouze několik poznámek. Toto je nesmírně důležitá zpráva. Samozřejmě čeká nás mnoho reform, některé již proběhly u eh, penzijních systémů v mnoha našich zemích. Vidíme, že skutečně to sebou přineslo obrovské nerovnosti, což vyvolává obavy především eh, ženy v důchodovém věku, hovoříme se o druhém pilíři tohoto systému, penzijního systému, to znamená tyto zaměstnanecké programy, které společnosti mají k dispozici. Čtyři základní body. První věc, ano, je zde určitá nerovnost i v rámci struktury samotné, pokud je o účast žen v těchto eh, fondech, eh, těchto zaměstnaneckých fondech makroekonomické standardy, to prostě není řešení um, univerzální, tím neroz, E, řešíme celou tuto problematiku. Máme zde různé programy, různé fondy, různé oblasti e, pracovní nebo sektory, ve kterých e, vydělávají eh, naše občany méně. To znamená, že bychom se měli spíše věnovat strukturálním problému této nerovnosti. A za, samozřejmě mezi prvním a druhým pilířem potřebujeme dosáhnout určité rovnováhy. To je další problém. Samozřejmě, že tyto fondy jsou důležité, ovšem my, my bychom měli vyslat tento signál i toho, že veřejné důchody jsou rovněž nesmírně důležité a to by mělo být součástí našeho stanoviska. Třetí bod. Je zde určitá obava toho, že naše zaměření našeho výboru se e, zaměřuje na vnitřní trh, především možná nesmíme zapomínání na kolektivní možnosti kolektivního vyjednávání. Zde si myslím, že je ještě prostor pro zlepšení určitá opatření, která by rovněž mohla pomoci eh, nastolit větší rovnost. Toto bychom měli zúraznit. A pokud se budeme mít jakákoliv evropská pravidla, tak nesmíme prostě zapomínat na kolektivní vyjednávání, to je jasné. A čtvrtá záležitost, jak by mohly být tyto eh, zdroje v, eh, penzi, eh, v rámci penzijních fondů transferovány. Je zde určitá, víme, že zde panuje obrovská mobilita mezi ženami na pracovním trhu, nestabilnější pracovní místa, čili EU by měla pomoci transferu těmto nárokům. Obecně řečeno, souhlasím se s, s paní zpravodajkou, souhlasím s tímto textem pouze několik vylepšení v rámci těch bodů, o kterých jsem se zmínil. Děkuji. Pan Gerica. Paní předsedkyně, já vám chci poděkovat eh, paní zpravodajce za dobrou a vyváženou zprávu. Těším se na konstruktivní, struktivní spolupráci. I jako poslanec strany pro rodinu Německa chci eh, zdůraznit jednu věc, která není tak zdůrazněna v tom návrhu. Gendrová propast eh, v důchodech, především podnikových důchodech. Tady musíme uh, tady něco dělat, protože ta propast vždy mm, vyplývá z toho, že ženy si mm, vždy vezmou minimálně nějakou většinou hlavní část eh, dovolené, rodičovské dovolené. A mnohé se již nechtějí ani vrátit do výdělečné činnosti. Tady jde o také o finanční hodnocení doby na výchovu dětí. Není to ztráta času, není to ztráta plítvání lidskými zdroji, když se matka nebo otec rozhodne zůstat s dětmi. Je to důležité e, tý příspěvek společnosti demografickému rozvoji. Moje straně nám požaduje v Německu plat za výchovu dítěte, za práci rodičů nezávislou na mzdě které by se vyplácelo na každé dítě a danila by se, ale také mm, by se započítávala do státních a podnikových důchodů. E, situace důchodů matek se zlepší jenom, když se budeme věnovat příčinám. Nestačí jenom mluvit o genderovém rozdílu nebo propasti. Děkuji, pane Gerike. Nyní má slovo paní Petit. Um, děkuji. Také já se chci uh, e, přepojit k tomu, co řekl kolega. Já se chci zaměřit na ženy pracující v zemědělství, ve venkovských oblastech, které jsou obzvlášť zranitelné, co se týče důchodu. Mohu uvést příklad Chorvatska. Často nemají penzijní e, pojištění, nemají nevlastní majetek, když zestárnou, nemají příjem. To ukazuje na velikou diskriminaci. A proto se domnívám, že ženy eh, hospodařící v zemědělství by měly být začleněny do oblasti ženy, které žijí v, v venkovských oblastech a měly by být k dispozici nástroje, které by jim eh, zajistily důstojný život v důchodu. Paní Děkuji. Já chci také poděkovat zpravodaj. Je to důležité téma. Já jsem mm, si nechtěla vzít slovo, ale po té, co jsem vynesla, vyslechla svého mužského kolegu, jehož jméno si nepamatuji, vy jste navrhoval mzdu za výchovu dětí. To jsme zkusili ve Švédsku. My jsme to zkusili při řadě eh, příležitostí, když jsme měli většinu v parlamentu. Ehm, to takový vlastně přídavek na péči. 2000 korun plus daň na dítě. To je nebezpečná past, protože ženy jsou doma s dětmi. Pokud dostanete eh, určitý příjem, tak je snadné, aby ta žena prostě zůstala doma. Současně však vám to dá velice malý příspěvek na důchod. Takže když e, žena má mít svobodu a mít pocit, že může žít svůj vlastní život, tak to není takto možné. Nikoli s touto úrovní příjmu nebo důchodu. My také víme, že více než polovina žen žije z důchodu, který je pod Prahem bídy a musíme najít řešení. Je o to o tom, aby více žen e, pracovalo a odvádělo práci za, za e, stejnou mzdu. Takže tady to je celá řada témat, které se tady protínají. Děkuji paní Het a nyní paní Galpet. za um, Děkuji, já jsem se nepřepravila tento příspěvek. Nechtěla jsem si původně vzít slovo, ale jde tady o velmi důležité téma. Moje předřečnice eh, mě vlastně pod, mm, motivovala k tomu, abych si vzala slovo. V Horansku byl zaveden nový systém, tam jde o tom, že chtějí podpořit ženy, které mají děti, když je tomu dítěti jeden rok, tak se chtějí vrátit do práce. Tyto ženy dostanou sociální dávku, přídavky na dítě na jedné straně a paralelně k tomu, když ta žena již znovu pracuje, tak pak dostává mzdu. Tím můžeme také vlastně zohlednit náklady na výchovu dětí a můžeme kompenzovat tu propast, která existuje mezi muži a ženami. Nebo když nekompenzovat, tak alespoň zmenšit. A výsledkem této politiky je že ženy, které se rozhodly, že se po roce tedy vrátí do práce, tak jenom 6 tisíc žen se tomu rozhodlo, nepřišly o práci, eh, zaměstnavatele je rádi vezmou zpátky a tato nová konstrukce je populární. Myslím, že to je dobrý příklad. A proto jsem si myslela, že je důležité o tom informovat, protože v téměř všech mm, členských zemí jsou podobné demografické problémy. Je možné takto že nám pomoci. Těmito podpůrnými opatřeními je to dobrá praxe. Děkuji. Děkuji. nyní pan Geriger se Geriger se opět e, žádá slovo. Musíte, jenom jedna věc, je třeba podporovat muže a ženy, kteří se, mm, si přejí pečovat o své děti, když mluvíme o opatřeních pouze pro ženy. Tak ta odpovědnost za eh, děti se dává vlastně jenom eh, na ženy. E, a nemělo by být pochyb o tom, že ženy, eh, muži oba nesou odpovědnost pan Berike. Děkuji, že ještě jednou mám slovo. Já jsem chtěl jenom uvést na pravou míru. Já jsem nehovořil o kapesné, eh, paní kolegyně, vaše jméno také neznám. Když jde o E, Švédsko 300 euro, tak to není, já nemluvím tedy o kapesné, nevím, zda by uh, učitelka v mateřské školce pracovala za 300 euro, já se nedo, neznám nikoho takového. Musíme mluvit o stejné věci, my mluvíme o mzdě za péči o děti. Mzda je částka jako normální mzda, kterou dostáváte, když chodíte do práce. V Německu Eh, jak, na dítě, ten, kdo je vychovává tisíc eh, euro v nějaké dětské vesnice, to je až do sedmi tisíc euro na ty vychovatele. Takže když skutečně mluvíme, chceme mluvit o mzdě, tak to není to, co matka eh, nejde o to, co tedy tam ta žena do toho vkládá, jde o to, aby ta žena měla možnost se rozhodnout poprvé tedy, se bude dva roky starat o dítě a dostávat za to mzdu, které by, která by pak mm, byla e, předmětem i sociálního zabezpečení, anebo bude chodit do práce, což zase bude podléhat sociálnímu zabezpečení a o dítě pak budeme pečovat péče jinde. Ale když ta matka nedostane stejnou odměnu jako e, vychovatel dětské vesnice nebo ale jenom kapesné za 300 euro, tak to, 300 euro, tak to skutečně není žádná rovné příležitosti, to je zotročování matek. Děkuji. Já bych také byla pro takovouhle mzdu, eh, která by byla k dispozici pro ženy i muže, kteří se chtějí starat o své děti. Eh, pokud o výše té částky, tak ta užitečnost je relativní, liší se podle jednotlivých zemí, ale eh, já jsem to tedy myslela obecně. A na závěr vystoupí paní Šujce. A já ji požádám, aby eh, uzavřela celou diskuzi. Děkuji. Děkuji všem za příspěvek do diskuze. Já se vším, co tu dnes padlo, naprosto souhlasím. Já také tedy prosazuji rovnost mezi muži a ženami. Co je ale zásadní v této zprávě, jsou důchody, jak tedy dosáhnout stejné výše důchodu pro muže a ženy. Ženy, jejich tedy situace na pracovním trhu je nestabilní, celá řada z nich například pracuje v zemědělství a tam představují ohroženou skupinu. Pak také, pak také máme ženy, které jsou nuceny vrátit se do práce hned poté, co porodili dítě. Jinými slovy, my musíme vytvořit stabilní pracovní prostředí a nejen to, musíme se postarat o ženy, které se nechtějí vrátit zpátky do práce, o ženy, které nemají žádný majetek. I ty by měly mít zaručeno důstojné stáří. jak je znovu zaintegrovat eh, na trh práce. No, pokud tyto snahy neuspějí nebo nejsou možné, přesto bychom měli zajistit důstojné stáří. Kolega z Německa použil několik velmi dobrých argumentů. Měli bychom se zaměřit na eh, především tedy osoby s nižšími mzdami a přijít s důchodovou politikou, která zrovnoprávní muže a ženy v této oblasti. Děkuji paní Šujce za uzavření celé debaty. Pokud chcete předložit pozměňovací návrhy, můžete až do 13. dubna v 5 hodin odpoledne. No a nyní se vracíme k bodu 4. Evropská, Evropská strategie pro rovnost mužů a žen po roce 2015. Spravodajkou byla paní Nojcha. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručná. Návrh obsahuje 150 pozměňovacích návrhů a já chci všem poděkovat za eh, jejich předložení a děkuji i těm z vás, kteří tedy, jen za to, že jste se eh, jak se na celou věc soustředili, aby pracovali pozměňovací návrh, to ukazuje, jak, ukazuje na to, jak důležitá je tato strategie. Celá práce je teprve na počátku, musíme ještě přehodnotit samotný obsah těch pozměňovacích eh, návrhů a já v tomto ohledu chci poděkovat sekretariátu a svým kolegům, kteří odvedli dobrou práci. Ráda bych tu zmínila tři cíle. Za prvé se musíme věnovat věci s opravdovým nasazením. Za druhé je třeba, aby celá věc byla z lidského hlediska spravedlivá. Je třeba uznat že možná nesouhlasíme s navrhovanými opatřeními, ale jsou z lidského hlediska důležitá. A za třetí, musíme tedy učinit další krok ko směrem k rovnosti pohlaví v Evropě. A tím vyslat veřejnosti signál, že jsme opravdu otevření. Já jsem se setkala s ostatními zpravodaji na toto téma a jsem připravena zapracovat i e, příspěvky, které jsem možná ve své zprávě zatím neuvedla. Těším se rozhodně na další spolupráci. Děkuji, paní Nojcho. Tato zpráva se opravdu vyžádala velký objem práce. A to jenom ukazuje na důležitost kterou připisujeme této zprávě. Stínový zpravodaj, e, pan Galpelc, paní Galpelc, děkuji. Nejprve chci poděkovat paní Neuchle za spolupráci. Byla velmi otevřená a významně tedy přispěla k vypracování celé strategie. Ne vždycky jsme měli stejný názor, ale přesto jsem eh, přesvědčena o tom, že je možné dosáhnout kompromisu. a zohlednit i stanovisko EPP v této věci. Je důležité eh, se shodnout alespoň na základních bodech této strategie, proto jsem také předložila pozměňovací návrhy, především tedy ten číslo 44, který je zaměřen právě na jedno z těchto klíčových eh, stanovisek. E, ta zpráva už teď je tedy, má tedy velmi široký záběr, proto si nemyslím, že bychom potřebovali přidávat ještě něco nového a jsem toho názoru, že bychom se měli zabývat tématy, které souvisí se subsidiaritou. To znamená, že my tady potřebujeme nepotřebujeme diskuzi o subsidiaritě, ale eh, zaměřit se na konkrétní eh, strategické aspekty. Já jsem tedy mm, předložila hned několik pozměňovacích návrhů ve spolupráci se svými kolegy. Hlavně jde o to, abychom z současné hospodářské situace nadále prosazovali myšlenku eh, rovnosti mužů a žen, protože tato rovnost může také významně přispět k nastartování hospodářského růstu. A já myslím, že je důležité prosazovat tento princip i v rámci jednotlivých politik, protože tady je tu přímá souvislost mezi tímto principem a hospodářským růstem. A pokud je o téma žen, které žijí eh, na venkově, to je také velmi důležité téma, které by mělo být zohledněno v tomto dokumentu. Já jsem eh, k tomu eh, také předložila pozměňovací návrhy, pak je to tedy problematika eh, úlohy, kterou v tomto ohledu hrají média, které eh, vytváří takový negativní obrázek. A pokud jde o sběr statistických údajů, o tom jsme hodně debatovali a bylo poukázáno na to, jak důležité je, abychom postupovali koherentně a měli spolehlivé statistické údaje. K tomu však potřebujeme, aby docházelo k systematickému sběru dat, tak abychom získali jasnou představu. Pak je tu další strategická otázka, souvislost mezi eh, rodinou, rodinným a pracovním životem. Tady je tedy také třeba bojovat za princip rovnosti Prosazení tohoto principu v rodinném životě souvisí i s tématem eh, důchodu. Možná, že předtím by paní předsedkyně úplně mm, správně nerozuměla. Já jsem hovořila o dobré praxi ve svém předchozím vystoupení. A čekala jsem, že se dočkám pochvaly, ale místo toho eh, tedy to byla eh, výhrada já jsem hovořila o tom, že je důležité, aby ženy měly vyšší příjem a aby se tedy snížil ten rozdíl ve výši odměňování mužů a žen tam, kde jde o důchody. Je třeba to všechno prosadit v praxi je, aby tedy celá strategie nezůstala pouze na papíře a prázdným slovem. Já myslím, že naše přesvědčení se opírá o realitu, o praxi. A hovoříme tedy o snižování rozdílu ve výši odměňování mužů a žen, tedy ve smyslu platů i důchodů. A já jsem otevřená dalším kompromisům a doufám, že se dobereme konečného kompromisu, který bude přijatelný pro nás, pro všechny. a projeví se v praxi v blízké budoucnosti. To by byl náš cíl. Děkuji. Un caso le estaba criticando. Děkujeme, vážená paní kolegyně Kalpeč. Já jsem vás nekritizovala, to rozhodně ne, pouze jsem hodnotila ten návrh, který zde zazněl. Někteří to mohli považovat za pozitivní. Já osobně si spíš myslím, že bychom tam měli ještě do toho zahrnout určité niance, protože pokud bychom měli pouze opatření pro ženy, které zůstanou doma s dětmi, tak to budou zase ženy, které budou zodpovědny za všechny za péči o děti, čili k tomu jsem se vyjádřila v žádném smyslu ovšem jsem nechtěla vás kritizovat, pouze jsem hodnotila ten návrh na osvědčenou praxi, který jste předložila. Já osobně si myslím, že bychom měli ještě dále diskutovat o tomto tématu. Za EKR zde máme kolegyni Biněnskou. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Pokud analyzujeme tento dokument, který se týká strategie EU pro rovnost mužů a žen po roce 2015 hovoří se zde samozřejmě i o rovnosti mužů a žen na pracovním trhu, v oblasti samozřejmě boje, boje proti e, násilí, přístup například k možnosti potratu, zdravotní záležitosti a, a tak dále. Samozřejmě, ráda bych obrátila pozornost na to, že se zde hovoří o rovnosti mezi muži a ženami. Samozřejmě že často ovšem ale je to takové obecnější, nebo v textech je to takové obecnější, není to konkrétní. My samozřejmě chceme změnit vůbec povědomí v této oblasti. Já osobně si myslím, že je zde určitá nechuť se tomu věnovat, této problematice. Já si nadále myslím, že pokud jde o možnost přístupu k potratům eh, na základě textu Evropské unie, jakož i nařízení z roku 2013 tam se hovoří jasně o tom, že realizace politiky v této oblasti, pokud jde o sexuální zdraví, reprodukční zdraví, vzdělávání v oblasti sexuální výchovy a tak dále, že toto všechno spadá do kompetencí jednotlivých členských států. To znamená, že Evropská unie v této oblasti nemá žádné kompetence, které by umožňovaly Evropské unii zasahovat do těchto záležitostí, dokonce ani nějakých nezávazných, eh, řekněme, usnesení, se kterými by přišel Evropský parlament. No, ale si myslím, že není opodstatněné, aby mm, pokud je o strukturální, mm, strukturální e, zdroje násilí, bychom měli nějak vidět v určitých stereotypních e, postojích vůči mužům či ženám. Je zde určitá spíše, podle mého názoru, určitá destrukce takových tradičních, tradičních rolí, které vidíme ve společnosti. Faktické zdroje násilí musíme ovšem řešit v širším společenském kontextu. Je to propojeno například s nezaměstnaností, s tím, že je zde všudy přítomné násilí, pornografie v médiích, snižování významu manželství, čím dál tím více svazků, které zde vidíme, které neznamenají žádné závy, závazky. Dále je to alkoholismus, narkománie, dále například sexuální vzdělávání, aniž by to bylo propojeno s hodnotami manželství, rodiny a tak dále. Často jde o určitou negativní sexualizaci mladých lidí. Pokud jde o tradiční role eh, ženy, to je většinou eh, matka, eh, ovšem pokud jde o tyto hodnoty, ty přece nemůžeme proti ním bojovat jenom kvůli nějaké ideologii, protože řek, eh, jenom proto, že eh, najednou to vidíme jako příliš tradiční. Měli bychom spíše podporovat ženy. Podporovat ženy, které se realizují v takových typických ženských rolích. A v podstatě je vidět ten pozitivní dopad na hospodářství, na společnost, tím, že ženy se věnují eh, výchově dětí, že se věnují rodině. Pokud jde o strategii mužů a žen, tato strategie by se měla by měla být založena na jejich spolupráci, na rovném přístupu k příležitostem a to způsobem, který si cení a bere v potaz přirozené rozdíly. Nejde o nějakou válku Eh, genderovou nebo feministickou sebeobranu, jak se tvrdí jedna z kolegyň. To přece mě zlepší situaci žen obecně řečeno. Jas, dále je to samozřejmě profesionální realizace žen, to je velice Eh, pozitivní, nebo jejich účast na veřejném životě, to rozhodně ano. Ovšem zároveň bychom měli podporovat i ženy v jejich mateřské roli, rodičovské roli a zajistit eh, dostatečnou pro rodinnou politiku, která bude skutečně podporovat tyto aspekty rovnost mužů a žen. U mě v Polsku i v Evropě je velice ceněnou hodnotou a proto ji nesmíme ničit tím, že budeme měnit její význam prostřednictvím nějaké genderové ideologie, jejíž cílem není rovnost mužů a žen, ale válka, válka s určitou ženskostí či mužskostí a v podstatě vlastně demontování základních hodnot, které já osobně vidím v manželství a v rodině. Děkuji vám za pozornost. Ahora tiene la palabra eh, por el grupo ALDE la, la señora. A nyní poprosíme ještě za skupinu ALDE kolegyni Mezná. Děkuji. Děkuji paní kolegyně za dosavadní práci. Také já jménem ALDE um, jsem podala pozměňovací návrhy, aby abychom zdůraznili to, co se nám zdá velmi důležité, tedy rozdíl v penzích, v mobbing, bullying, stalking a sexuální obtěžování. Jak vy, jak tedy eh, paní zpravodajka již zdůraznila, počet eh, podaných pozměňovacích návrhů je eh, skutečně značný a my jsme otevřeni ke kompromisům cíl, naším společným cílem musí být, abychom měli jasnou strategii eh, a aby parlament mohl tedy jít touto cestou. Eh, tyto, ty cíle jsou obsahují obtížné, ale jsou současně jasné a myslím, že to je dobrý krok vpřed. Děkuji. Děkujeme. A nyní eh, kolega Ortašun za zelené, prosím. Děkuji. Respeto a veces cuesta. Eh, děkuji za slovo. Já občas je obtížné některé záležitosti si vyslechnout, to je pravda v našem výboru. Ovšem já bych rád poděkoval paní zpravodajce, ta prezentace je víceméně v souladu s tím, co jsme očekávali za nás za zelené. Jeden klíčový bod pro nás je ten, který se týká jasných ukazatelů, které by mohly měřit pokrok či nedostatečný pokrok v konkrétních oblastech. To nám zde chybí, to nám chybělo v minulosti dospěli jsme k určitému pokroku nebo došlo k zhoršení situace, čili toto jsou zásadní body v rámci této strategie. Nebudu zacházet do podrobností, ovšem my jsme předložili mnoho pozměňovacích návrhů, těšíme se na schůzky stínových zpravodajů k těmto návrhům, některé se týkají genderové rovnosti. Dále je to otázka osob LGBTI, to by rovněž mělo být v této zprávě dopad ehm, politiky škrtů, úspor, jakým způsobem se tato strategie tomu bude věnovat. Čili toto nemůžeme jaksi oddělit eh, všechny tyto oblasti od evropského semestru. To byla obrovská chyba. Jde o obecnou politickou atmosféru v Evropě. My předložíme v tomto ohledu i pozměňovací návrhy, které by měly zajistit rovnost a bojovat efektivněji i v oblasti klimatických změn. To je pro nás další důležitá věc. Letos nás čeká pařížská konference a samozřejmě násilí. To eh, nesmí zůstat opomenuto. I přes stanovisko rady a eh, komise, pokud jde o mateřskou dovolenou, i tomu bychom se mě, i přesto bychom se této tematice měli věnovat. Kolegyně zde není, ovšem toto je věc, která je zásadní a když hovoříme o strategii, nesmíme na ní zapomínat. Ovšem my se skutečně těšíme na další spolupráci se spravodajkou. Děkujeme, pane Urtašone. A nyní pan Gerike na slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já si cením vaší jasné, vašeho jasného jazyka. Dovolte ještě jednou, abych k té zprávě dal jeden komentář. Jsem vděčný kolegyně Koslovské za její pregnantní vyjadřování, ale Eh, mm, edituje mě, co tady prezentujete, co je mimo příslušnost eh, mm, EU, genderový mainstreaming. Jak nejsem proti, eh, já to, to postavení na roven mužů a žen a také bych omezil pojem gender, protože to má, může mít spoustu jiných významů, ale zatím titulem je vlastně sbírka všelijakých pojmů a vy e, to tady to vypadá, jako kdyby každý měsíc, který žena stráví se svým dítětem, e, je ztracený. E, zeptejte se mladý žen, které mají děti, zda to považují za ztracený čas. Já jsem sedm dětí a byl jsem, část času jsem strávil s nimi doma a mohu říci, že doba na výchovu není ztracená, není plítvání časem a uh, Nevím, kolikrát bych to měl dnes opakovat. Další téma, které mě velmi roz, eh, zlobí, a to abych, abych do, do, na doplněnou, eh, jsou, jsou potraty. Vy jasné znáte, všichni znáte tedy eh, hlasování v pozici našeho pléna. Zprávě Estrela, zprávě Tarabela, Evropa prostě k tomu nemá co říct. Akceptujete subsidiaritu, přestanete mm, to Eh, ignorovat, když eh, si hrajete s mm, se tady staví z, eh, z hrady z písku, které vlastně otravují jakoukoliv rozumnou politiku. Přístup k mm, sexuálnímu reprodukčnímu zdraví je základní lidské právo a to je mm, samozřejmě pro, pro ženy, které stojí před podobně po, po, podobným rozhodnutím neděle, ne, ne, nepředstírejte, že to je pozitivní právo, toto obtížné rozhodnutí. Um, um, um, škoda, že tolik věcí se ztrácí v ideologickém boji, že marň, promarňujeme tuto šanci. Doufám, že společně přesto přes, dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji. Paní Vart. Um, thank you very much. I'll try and... Děkuji za slovo, pokusím se o stručnost. Jedna věc, já samozřejmě si velice cením práce Marie na tomto tématu. Byla to úžasná příležitost podívat se na to podrobněji, předložit pozměňovací návrhy, podepsat jiné návrhy kolegů. Toto je strategie do budoucna. Není to strategie týkající se minulosti, není to nějaká inventarizace Není to nějaký úzký pohled na to, co znamená rodina. Měli bychom být realističtí ohledně světa, ve kterém žijeme, různých způsobů, kterými se manifestují rodiny v současné době i do budoucna. Měli bychom být schopni podpořit ty osoby, které prostě vidí jiný způsob fungování rodiny, takový, který jim nadiktujeme je, s jednou kolegyní jsme v tomto ohledu hovořili o respektu mezi rody, mezi muži a ženami. Jakým způsobem to zajistit? No, možná tím, aby mladí lidé měli právě ten správný vztah a správnou možnost i v rámci vzdělávání, aby se na, naučili tomuto vzájemnému respektu, recipročnímu postupu a tak dále, abychom zde neviděli neustále pouze soucí násilí. Já jsem pracovala v minulosti s mladými lidmi na těchto tématech, snažila se zajistit, aby měli určitý prostor, kde by se mohli poučit z konkrétních příkladů respektu. Tradiční rodinné modely ne vždycky dodržovaly tyto modely nebo tyto hodnoty a bylo by mi velice líto, pokud bychom ignorovali v tomto ohledu způsob, kterým se společnost rozvíjí, změní, roste musíme akceptovat to, že lidé prostě žijí jiným způsobem života, reprezentují, identifikují se jiným způsobem v různých typech rodinného soužití a měli bychom se snažit v rámci našich sociálních politik právě toto podporovat. Muchas gracias. La señora Head tiene la palabra. Děkujeme. A nyní má slovo ještě paní kolegyně. Head. Děkuji za slovo, paní kolegyně. Já si rovněž velice cením práce, kterou odvedla paní zpravodajka. Myslím si, že to je kvalitní práce i ze strany stínových zpravodajů. Mohlo by nám to pomoci připravit společnou strategii u této problematiky. Ovšem my jsme Unii, máme společný trh, volný pohyb a zde mnoho legislativních aktů, které mají dopad na ženy, na situaci mužů, každodenního života našich lidí a právě proto se potřebujeme společné strategie a určité cestovní mapy, právě proto, že prostě si nejsme rovní. Ta nerovnost je všude přítomná, příklad za všechny. Pracovní trh, příjmy mužů a žen za stejnou pozici, za stejných podmínek, po dosažení stejného vzdělání jasně hovoří, že ženy mají o 16 méně než muži. Člen, všechny členské státy podepsaly i občanské svobody a chartu v této oblasti, když vstoupili do EU. Ovšem víme, že několik zemí porušuje tato pravidla, i přesto, že je podepsali. Proto je důležité, abychom zde měli společné strategie, protože mnoho záležitostí v oblasti rovnosti či nerovnosti spadá pod tuto strategii. My nejsme pouze zákonodáci, my jsme rovněž i určitým subjektem, který utváří veřejné mínění. A právě proto bychom měli přijít s osvědčenou praxi, s příklady v této oblasti. Jedním z nejdůležitějších úkolů Evropského parlamentu je informovat o osvědčených praxích násilí páchané na ženách. To je příklad, ve kterém se potýkají s problémy všechny členské země bez ohledu na důvody, které k tomu vedou, to musíme vyřešit. Musíme to řešit a musíme informovat naše občany o osvědčené praxi. Žijeme v roce 2015 a rovnost je ještě příliš dálená. Vidíme to. Vidíme to na rozdílech v platech, podmínkách pracovní, částečné úvazky a tak dále. To všechno jasně poukazuje na to, že nás čeká ještě hodně práce, že musíme umožnit lidem prosazovat eh, tyto správné kroky. Nejde pouze o legislativu, jde o zapojení jednotlivých subjektů. Demograficky musíme udělat více. V Evropě potřebujeme více dětí, to je jasné, ale zároveň potřebujeme více žen na pracovním trhu. Každá žena, která zde sedí mezi námi, si toho je vědoma. Potřebuje více žen na pracovním trhu a především pro nadcházející generace všichni, kteří se narodili ve 40. 50. letech, odchází do důchodu. Prostě všichni si jsou vědomi toho, že potřebujeme ženy na pracovní trhu z ekonomického hlediska. proto potřebujeme dosáhnout větší rovnosti mezi pohlavími. Musíme si pomáhat. Tři čtvrtiny žen, které pracují na částečný úvazek, zároveň vykonává veškeré práce v domácnosti. My prostě si musíme vzájemně pomoci v tomto ohledu. Nepotřebujeme pouze eh, usměrňovat a mít legislativy pro každou oblast. Ovšem musíme mít určité hlavní směry, protože, jak se zná, tato politika jaksi nefunguje. Všechny členské státy by z toho mohly těžit z takové evropské strategie, dokonce i země, které již eh, odvedly obrovský kus práce a dosáhly pokroku. Děkuji, pan, paní Petis. Děkuji, paní předsedkyně. Na půdě tohoto výboru jsme velmi eh, často hovořili o strategiích a zprávách souvisejících s rovností pohlaví. Všichni bychom chtěli přispět k dosažení tohoto principu v praxi, ale zdá se mi, že eh, věnujeme víc času teoretickým diskuzím než diskuzím o konkrétních opatřeních, která by přinesla výsledky. Nyní máme před sebou zprávu pana Tarabela. Neměli bychom se pokoušet jít proti principu autonomie členských států, protože tím bychom narušovali princip subsidiarity. Já jsem si prošla tuto zprávu a vidím, že v, kali, že v kapitole o zdraví se v některých věcech apeluje na Evropskou unii, nikoli na členské státy a já tady apeluji na to, abychom nepodrývali princip subsidiarity v této zprávě ani v žádných dalších. Dobře. A ještě než dáme slovo komisi, dovolte, abych já jakožto předsedkyně také krátce vystoupila v této debatě. Kolegové už upozornili na celou řadu problémů, já s nimi naprosto souhlasím. Například tento výbor musí prosadit svůj názor. Musí prosadit konkrétní strategii pro prosazení rovnosti pohlaví v Evropě. A v této strategii bychom měli zohlednit různé aktivity, různé oblasti, včetně toho, jaká existuje legislativa. Může dojít k výměně zkušeností, a názorů, čili je třeba, abychom dále debatovali a vyměňovali si názory. A na půdě tohoto výboru budeme hovořit o tom, co nám vlastně připraví koordinátoři. Lidé samozřejmě připravují e, zprávy na téma, která, je pro ně, která jsou pro ně důležitá a ke kterým by se Evropský parlament měl vyjadřovat. A nyní tedy v Evropě 21. století si myslím, že i ženy, které se svobodně rozhodly, že se nestanou manželkami nebo matkami, by měly být považovány za úplně, za úplně stejně plnohodnotné ženy, které přispívají ke kvalitě života ostatních. Čili tam, kde hovoříte o tradicích, které vlastně uh, nutí ženy vrátit se zpátky do určité role, která už je přežitá, považuji za krok zpět, mám tím tady na mysli všechny ty připomínky o tom, že úlohou žen je stát se manželkou a rodit děti. Tím si říci, že ženy, které nešly touto cestou, jsou úplně stejně plnohodnotné. A nyní paní Mojnen, zástupkyně komise. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také zpravodajce za veškerou práci. Je to velice důležitá diskuze, protože nyní připravujeme budoucí podobu mm, politik na toto téma pro příští období. Do konce roku bychom měli přijít eh, s touto strategií dosažení rovnosti pohlaví, takže je to opravdu velmi aktuální diskuze a komise si ji vyslechla s velkým zájmem. Rovnost mužů a žen představuje jednu ze základních hodnot, které platí od samotného eh, začátku fungování Evropské unie. Práva mužů i žen jsou lidskými právy a No, rov, jejich rovnost, rovnost těchto pohlaví je velice důležitá pro hospodářský růst. Je důležité, aby se muži i ženy zapojili do budování trhu práce a, a společnosti. A myslím si, že v návrhu zprávy se všechno tohle objevuje a vyplývá z ní, že máme před sebou vlastně velice široce pojatou oblast my bychom na komisi ocenili, kdyby eh, parlament prioritizoval některé tyto záležitosti. Měli jsme tady k dispozici určité zdroje, určitý časový rámec a teď je potřeba se soustředit. se pod vedením předsedy Junkra eh, tedy se rozhodla postupovat, pracovat tím stylem, že si vybere nějaký konkrétní projekt a u něj dosáhne zásadního pokroku. A to by se mělo týkat tedy tohoto projektu strategie boje za rovnost pohlaví v blízké budoucnosti. Takže já vám děkuji za všechny příspěvky k této věci. Děkuji. Hlasovat se bude 6. nebo 7. května. Ještě jsme to neřešili konkrétně. Ale jsem si jistá, že zpravodaj i stínoví zpravodajové budou mít dost času na to, aby vypracovali kompromisní návrhy a získali širokou podporu pro své stanovisko. A budeme pokračovat dál. Další bod programu situace základních lidských práv v Evropské unii v období do roku 2014. Dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem neměla možnost, vzhledem k nedostatku prostoru, zohlednit všechny aspekty, které souvisí se základními lidskými právy z pohledu žen. A proto jsem tady naznačila jen několik zásadních témat, na které bychom se měli zaměřovat do a budoucna. Za prvé, ženy jsou nadále obětmi násilí a zneužívání. V posledních dnech v Itálii vypukl skandál pokud jde o špatné zacházení s lidmi, kteří nejsou schopni se sami bránit, docházelo k zastrašování, lidé tedy nebyli dostatečně chráněni, pak jsou tu všechny ty případy sexuálního obtěžování, což je fenomén, který se rozšířil díky novým technologiím a sociálním sítím. Problematika násilí je velice citlivým tématem. Ženy tedy trpí násilím ze strany svých partnerů. Máme tu i takzvané eh, zločiny ze cti, ženy se stávají obytmi vražd. A i když tedy se tento fenomén převážně podařilo vymítit v Evropě, pořád přežívá v některých oblastech, kde zákon eh, nemá tak silnou pozici. Pak je to také problém s ladění rodinného a pracovního života, problém eh, homofobie, protože tedy ženská homosexualita je méně tolerována a také eh, se toho o ní méně ví. Z kulturního hlediska je žena považována za sexuální objekt pro potěšení mužů. Pak tedy dochází k diskriminaci žen, které pracují v oblasti eh, sexuálních služeb, Obětí diskriminace eh, můžete být nejenom protože jste žena, ale třeba také eh, přistěhovalkyně, postižená a tím se vlastně tady ty případy diskriminace ještě násobí. Ženy také nejsou dostatečně zastoupeny v hospodářském a politickém životě. Tím nemám na mysli jenom vedení špičkových firm, ale i na té místní úrovni jsou ženy často vyloučeny z rozhodovacího procesu, protože převládá ten tradiční pohled, podle kterého rozhodují muži. Musíme se zaměřit na to, co se tedy podařilo prosadit a jak věci dále zlepšit. Apelujeme na členské státy, aby pracovali s větším nasazením a spolupracovali s Evropským institutem pro rovnost pohlaví a společně vypracovali strategii, která nám umožní bojovat proti jakékoliv formě diskriminace a násilí na ženách. A teď tedy se ráda vyslechnu názory kolegů. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní paní Ayala Senda. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji pravodajům za odvedenou práci. Eh, co se týče nejrůznějšího porušování lidských práv žen, často jde o dvojí trojí diskriminace. Je důležité té zprávě e, zdůraznit problémy lidských práv v rámci EU, že abychom více mluvili o těchto věcech. Jakákoliv diskriminace žen je porušováním lidských práv v EU. Když se podíváme na druhou, třetí úroveň eh, problémů s lidskými právy, několik konkrétních věcí. Eh, pašování lidí je, narůstá, pašování lidí s cílem sexuálního a pracovního vykořišťování, eh, specifické případy, kde je velmi obtížné identifikovat, jak to funguje. Hmm. Instituce často snaží chránit své zájmy, a to především instituce, kde e, postižení jsou předmětem diskriminace a obtěžování v oblastech, které jsou tradičně eh, pod dominancí mužů, třeba ozbrojené složky. Několik takových případů byl, se vyskytlo v, ve Španělsku. Je, jsou třeba specifické nástroje na identifikaci a zajištění podpory diskriminovaným ženám. Je to velice obtížné, obtížné uh, Eh, se dostat ke spravedlnosti vzhledem k hierarchii, vzhledem eh, situaci. Je obtížné požádat o pomoc, je obtížné obrátit se na soud a mm, tak jsou tady další oblasti. Například finanční sektor, tak tam jsme byli svědky závažných případů obtěžování harassmentu. Je tam vlastně taková dvojí, dvojí neviditelnost. K té zprávě bychom mohli několik bodů přidat. E, v institucionálních aspektech v mé zemi Eh, jsme svědky obrovských škrtů, eh, omezené, omezenování podpory pravicovou vládou, kteří neuznávají tento, tuto diskriminaci. Takže tady je třeba podpořit eh, rozvoj nástrojů boje proti diskriminaci. My předložíme několik pozměňovacích návrhů, které doufejme tu zprávu trošičku rozšíří. Děkuji. Paní Galpeč. Děkuji. Já nyní nemluvím mým jménem, zastupuji paní Maté, jsem jak si teď její mluvčí, ona je spravodajkou k tomuto za EPP a ona mě požádala, abych ji zastoupila. Nejprve chci poděkovat zpravodajce. Lidová strana obecně tuto zprávu pravděpodobně podpoří. Máme problém s odstavcem 2, kde zpravodajka vyzývá členské státy k tomu, aby um, zařízení uh, pro uh, rovnoprávnost, kdy tyto instituce mají málo personálu, ale by mohly efektivně fungovat. Paní Matě nekritizuje cíl, ale formulaci vychází z toho, že um, Eh, zařízení pro um, rovnoprávnost a jejich nezávislost eh, představuje kompetenci členských zemí. Eh, Evropská unie nemá v podstatě žádné pravomoci v této oblasti. Členské státy se přeji, aby tomu tak zůstalo. Tady potřebujeme nové formulaci tohoto odstavce, která by lépe ob odpovídala mandátu. Naše pozměňovací návrhy e, zmiňují nebo mají toto zlepšit. E, zmiňují se o istambulské dohodě a pozorňují na ní na eh, zjednodušení pak jsou tady i ještě třeba některé další detailní návrhy. Také chceme výměny nejlepší praxe, podporovat mezi členskými státy, chceme konstruktivní, podpořit konstruktivní pozměňovací návrhy, které nebudou porušovat zásadu subsidiarity, nebudou nadbytečné a budou sledovat cíl který je pro nás důležitý. Paní Matěra nepodpoří, eh, když mm, změnu migrační politiky, protože tady to nemůže, nemůže být předmětem nějakého politického handlu. Děkuji. Děkuji. Ehm, velice vítám tuto zprávu, konkrétně v odstavci B, kde, se, kde je definice násilí na ženách, včetně psychologické, jeho psychologické podoby, což je velmi důležité, a mm, vícečetná diskriminace žen v vzdělání, ehm, službách. Tady je eh, Ehm, potřeba tomu věnovat velkou pozornost. Akční plán, a tady se vracím k tomu, co bylo řečeno k odstavci 3, a dostatečné e, nezávislosti a finanční autonomie těch vnitrostátním subjektům pro rovnost pohlaví. E, z hlediska britského byli jsme svědky obrovských škrtů těchto, těchto subjektů a implikace Ehm, se netýkají práv, ale vlastně prosazování, uplatňování práv. Pokud vaše práva nejsou, tak v podstatě nemáte. Takže toto je skutečně důležité, důležité téma a já chci um, skutečně se eh, také ohradit vůči těmto komentářům, které, tady, které jsme tady slyšeli. Děkuji. Abych to Eh, uzavřela. Eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je 7. 5. Také můžete již tedy podávat pozměňovací návrhy, můžete je posílat e-mailem. Přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. To jsou bezpečnostní výzvy v oblasti nízkého východu. Máme tady zpravodajku paní Arena Děkuji za slovo, vážná paní předsedající. Toto je naše stanovisko, které připravujeme k výboru AFED, který se právě zabývá touto problematikou výzev v regionu Blízkého východu a Severní Afriky. Tři hlavní body, jestli dovolíte. Jednak je to podpora rovnosti mezi muži a ženami, obecně řečeno boj proti násilí páchanému či ženám. A dále je to dialog eh, mezi Evropskou unii a ostatními zeměmi a to znamená potřeba poukazovat na tyto problémy. No, ale je to eh, samozřejmě ISIS eh, a všechny činy, které páchají v této oblasti eh, na Blízkém východě, zločiny proti lidskosti a samozřejmě místní orgány musí udělat vše pro záchranu žen a dívek, které zde trpí těmito šílenými nelidskými záležitostmi. A samozřejmě další otázka je problematika žen a dívek, eh, uprchlic, které bohužel nemají dostatek eh, prostředků v této oblasti jsou. Nemáme dostatek eh, prostředků na jejich ochranu a samozřejmě musíme bojovat proti únosům žen, dívek a tak dále. Já doufám, že společně se stěnovými zpravodaji zlepšíme tento text, vylepšíme ho ještě. Samozřejmě, že tento text je trošku omezený, pokud je o jeho rozsah, to nemůžeme nějak ovlivnit, ale zároveň můžeme ovlivnit ještě kvalitu tohoto textu. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme vážená paní kolegyně, paní Areno. Paní Gál Pelč má slovo. Asszony, Gabriel képviselő asszony eh, helyett eh, szeretném elmondani a észrevétel. Paní Gab... je Gabriele můj kolegyně a já jako stínová zpravodajka bych se chtěla, tady, já bych se chtěla omluvit eh, za kolegyni, která musela zůstat v Bulharsku, která je ve funkci eh, eh, stínové zpravodajky, nicméně tedy pracovní záležitosti zdrželi v Bulharsku a požádala mě, abych požádala paní Aren tedy o prominutí a také o uznání pozměňovacího návrhu, který vypracovala. Toto stanovisko je velice pregnantně formulované, výstižně popisuje situaci eh, žen, zvláště v zemích severní Afriky. Eh, paní Gabriel však toho názoru, že tento text by šlo ještě rozšířit. A to konkrétně ve třech bodech. Za prvé otázka práv žen by měla být tématem debaty i na půdě Arabské ligy. Za druhé, potenciální příspěvek žen k větší stabilitě v tomto regionu a za třetí stanovisko by mělo být využito i k tomu, aby Evropská komise a Evropská vnější služba znovu prosadili eh, to, že i ženy se mohou účastnit misí a cest do tohoto regionu. palavra. Děkujeme. A nyní pan Ortasung. Ne, nehlásíte se o slovo? Tak pokud tomu tak není a nikdo nežádá o slovo, tak ještě víme, že zde máme zástupce SVČ, Pan Rutar by chtěl vystoupit. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval vašemu výboru a i vaší delegaci, která se zúčastnila 59. komise o statusu žen v New Yorku to rovněž přispělo k našemu úsilí na tomto poli. Pokud je o stanovisko, o kterém dneska diskutujeme, my ho vítáme v rámci diskuzi, diskuze, která se týká zprávy hlavního výboru AFET i pana eh, de Junga. Rád bych poděkoval paní Areně i eh, paní Stínové zpravodajce. Děkujeme za diskuzi, která se proběhla. Myslíme si, že to je pro, mm, opravdu eh, kvalitní diskuze. My samozřejmě Vlastně my se snažíme sdílet myšlenky, tak jak popsat celou situaci v této oblasti, posilovat globální strategii, posilování všech aspektů osvědčené praxe, priority, které zde máme k dispozici. Rádi bychom se zmínili o tom, že SVČ, že my již pracujeme i na podpoře podporování rovného postavení žen eh, i v rámci různých konkrétních opatření, dále je to Liga arabských států, poslanci eh, navštívili váš parlament v listopadu. Jak víte, máme zde takový společný rámec, který bychom chtěli financovat společně s Ligou arabských států v rámci společného pracovního programu, čili toto je konkrétní příklad naší spolupráce a ještě jednou vítáme diskuzi. Pokud je o Unii pro Středomoří, rádi bychom připomněli to, že je zde mechanismus, který jsme připravili Eh, v Paříži na ehm, konferenci v roce 2013. Měli bychom pokračovat eh, třemi ad hoc eh, schůzkami, které by měly umožnit operační funkčnost ehm, tohoto nového nástroje ještě před ministerskou schůzkou, která nás čeká v příštím roce. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme za všechny tyto informace. 13. čtvrtý je lhůta v pět odpoledne pro posměvací návrhy a tím hm, teda končím dnešní jednání. Opět se uvidíme zítra ráno v 10 hodin. Děkuji.